Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítám vás na třetím bloku zasedání společného společného zasedání parlamentu a chtěl bych přivítat paní Wallström, pana Michaela Cashmana a musím omluvit senátora a e, místo předsedu vlády pana Vondru, který je někde v dopravní zácpě mezi letištěm a parlamentem. Dovolte, abych připomněl články 1 a 2 smlouvy o Evropské unii, komunitárních institucích a orgánech, kde se hovoří o tom, že mají přijímat rozhodnutí, co možná nejtransparentnější netransparentněji. A článek 255 smlouvy eh, stanoví principy, které hovoří o občanech, kteří mají právo přístupu k Evropskému parlamentu, rady a komisi, respektive k jejich dokumentům. Právo na přístup k dokumentům je uznán jako základní eh, právo článku 42 Charty základních práv. A e, zde e, se hovoří, že to je princip, kterým se řídí přístup k dokumentům, což je potom upraveno detailně v nařízení 1049 z roku 2001 e, v dubnu komise představila návrh novelizace tohoto nařízení a některé parlamenty již se tím eh, zabývaly a eh, tvrdí, že to je krok zpět mm, pro transparentnost. A cílem je, abychom diskutovali zde o tomto návrhu. Zde bych chtěl mm, dát eh, slovo kolegovi panu Michaelovi Kešmenovi. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den. Eh, chtěl bych vás přivítat na zasedání na téma přístupu veřejnosti k dokumentaci. Musím přiznat, že toto nařízení, na kterém jsem původně pracoval v roce 99, je to nařízení z roku 2001, eh, tak já se tam cítím jako postava od eh, Shakespearea z Bouře, kde Marvolio, který na konci tedy se hm, zvláznil, takže já eh, doufám, hm, že se nám podaří uskutečnit tento sen, eh, protože to je podle požadavku občanů i parlamentu. Jenom bych navázal na to, co řekl pan předseda. Zde my hm, máme co dočinění se základním právem, přístup k dokumentaci, k informacím. To je způsob, jak občané i jiní mohou povolávat instituce a osoby v nich pracující k zodpovědnosti. Zde bych tvrd, chtěl potvrdit, že jeden z hlavních eh, principů je eh, princip eh, toho, že musíme i jaksi nejenom toto dodržovat, ale musí se to i tak jevit našim občanům, protože eh, musíme tak vystupovat. Naši občané eh, musí eh, mít jasno, jak hlasují ministři, například v radě, protože pokud to uvidí, jak hlasují, tak eh, si řeknou, ano, oni jsou zodpovědní a musí mm, i se zodpovídat nám doma a našim parlamentům. Takže transparentnost, otevřenost, já myslím, že to je klíčem k lepší demokracii a k lepšímu porozumění. Když jsme pracovali na tomto nařízení v roce 1999 až eh, vlastně do roku 2001, a tehdy eh, i paní Valstremová také byla zapojena do tohoto procesu, pokud vím. A my jsme si uvědomili, že je zde určité vakuum, které je třeba zaplnit, protože předtím právo e, na přístup nebylo právem. To, nebyl na, e, to nebylo právo, to byl spíš takový dárek, který případně dávali instituce občanům. My musíme zajistit, že přístup k dokumentům bude principem a že e, případně ad hoc bude možné stanovat výjimky k tomuto principu. A my eh, teď, když se zabýváme návrhy komise, tak my vycházíme ze zkušenosti z roku 2001 a také i fungujeme na základě judikatury Evropského soudního dvora. A já jsem velice rád, že zde máme pana Terko, který nám velice pomáhal eh, při eh, této mm, revizi Ti z vás, kteří viděli návrh mé zprávy, tak určitě si uvědomí, že jsem i při, že jsem, takže si uvědomí, že já jsem trochu rezervovaný, že tento dokument, tento návrh nejde dost daleko. Samozřejmě jsou zde určité odůvodnitelné Eh, eh, odvodnitelná eh, ustanovení, jako například soulad s Arhuskou úmluvou a další věci. Ale jinak je to vlastně krok zpět ve světle z transparentnosti, kterou teď máme. Například parlament v roce 2006 přijal usnesení v tomto smyslu a toto, já jsem tedy byl autorem, předkladatelem a toto usnesení nebylo zohledněno. Musíme se tedy mm, mm, mm, pokusit eh, vyvodit z tohoto eh, eh, ponaučení a přijmout takový systematický způsob, tak aby instituce se dohodly na společných pravidlech a doporučeních, jak přistupovat k různým typům dokumentace. Samozřejmě, ale nezačínáme od nuly, protože již zde máme celou řadu iniciativ na základě tedy podzákonných různých nezávazných norem, takzvaného soft law. A byl bych rád, aby i ostatní instituce měly podobné eh, cíle. Máme třeba CELEX, eh, nebo máme interinstitucionální dohody o kodifikaci, o eh, přípravě legislativních návrhů. Eh, nám jde všem o stejný cíl a to je, aby naše rozhodovací procesy v Evropské unii byly více srozumitelné. Zde bych se obrátil na národní parlament, jejich zástupce zde. Když jde o evropské rozhodovací procesy, tak to je něco, co musíme rozšířit i na národní prováděcí předpisy, protože to je de facto to, co vaši a moji občané budou používat. Můj přístup je takový, a to asi není pro vás překvapením, být ambicioznější, než je návrh komise a než je asi i vůle v radě. Já bych chtěl eh, eh, víc naší společné zkušenosti a podívat se na to z institucionální perspektivy a podívat se na to, jaké jsou naše pravomoci podle stávajících smluv. A mm, e, mm, e, zde proto bych chtěl, abychom si vytvořili společné, společná pravidla o utajených dokumentech. Já, někteří řeknou, žádné takové utajení by vůbec nemělo existovat. Jsou tací mezi námi, kteří si myslí, že všechny dokumenty, všechny informace by měly být zpřístupněny. To mm, samozřejmě bez e, ale je třeba si uvědomit, že asi by to nebylo praktické. Takže kdybychom zešli z prezumpce, že není nic možné utajovat, tak e, asi to e, by e, bylo spíše překážkou fungování našich institucí. Já bych tedy se snažil zajistit co možná nejvyšší míru s tím, že víme, že zde musí být určitý té způsoby utajení a výjimky pravidla transparentnosti. Zde máme článek 9 o citlivých dokumentech, které právě hovoří o těch stupních utajení. Já bych rád, abychom se podívali na toto téma E, i z e, pohledu těch interních pravidel zabezpečení dokumentů, které máme v parlamentu, v komisi i v radě. To jsou e, principy, které bychom měli aplikovat. Dále je třeba zde učinit rozdíl mezi legislativní a administrativní transparentností. Zde bychom měli detailně upravit ty principy, Eh, eh, administrativní transparentnosti, aby to bylo v souladu s chartou základních práv, jejím článkem 41. Blížím se k závěru projevu a závěrem bych chtěl eh, mm, vás odkázat na Eh, na důvodovou zprávu, která doprovází moji zprávu. I tam uvidíte některé ty pozměňovací návrhy. Nechci i oddělovat eh, příjemce eh, těch dokumentů od pole působnosti tohoto nařízení a i zde hovořím o tom, že je třeba si ponechat tu starou dokumen, definici eh, do, dokumentu, je třeba přijmout novou eh, definici eh, archivace historických dokumentů a utajení. Také jsem i změnil článek o výjimkách, kde činím rozdíl mezi ochranou veřejnosti a mm, soukromými zájmy tedy soukromými a veřejnými zájmy. Dále hovořím o dokumentech třetích stran, protože prozatím to nám dělalo velké problémy v institucích. Také jsem i změnil článek o těch dokumentech, které třeba zveřejňovat v úředním věstníkům EU. Dobré ráno, vítám vás. Já jsem zde vložil i pozměňovací návrh o roli informačního úředníka. Informační úředník, to je zásadní. Je třeba jmenovat takového, takovou osobu zodpovědnou, za eh, vedení rejstříku dokumentů, tak aby eh, každé generální ředitelství splňovalo své povinnosti registrace. A já eh, si dovedu představit, že asi zde bude velký odpor proti této nominaci na straně Rady i komise. A já si myslím, že tato role tohoto úředníka je zásadní. Také i můžeme posílit i roli evropského ombudsmana, Eh, což je další takový vlastně referenční úřad, který případně v případě pochyb lze konzultovat. A také jsem i vložil pozměňovací návrh o sankcích které se eh, budou moci ukládat v případě neplnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení. Závěrem bych se vrátil k začátku. Někteří eh, říkají, že to je málo ambiciozní, někteří, že to je hodně ambiciozní, ale Sancho Panza Vzpomeňte si na něj na jeho tedy Thank you very much. citaci. Děkuji za projev, pane Michael Cashmane. A zde bych chtěl přivítat eh, pana eh, vicepremiéra české vlády, pana Sašu Vondru. A prosím, máte slovo. Děkuji, Lučku. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já se omlouvám za spoždění, ale eh, eh, byl nad Bruselem velký letový provoz. Eh, jsem rád, že zde se opět setkávám s přáteli, které vidím v sále. Na začátku dovolte, abych poděkoval organizátorům Eh, tohoto společného zasedání výboru. Děkuji, že jste mě pozvali, abych pohovořil o kritických aspektech návrhu komise novelizace nařízení nařízení 1049 o přístupu veřejnosti k dokumentům evropských institucí. Já vím, jak Evropský parlament i národní parlamenty se věnují této konkrétní tematice a já jsem také i členem Českého senátu, takže e, znám Lučka Ševčíka a další a vím, jak jim to také leží na srdci. Jak asi vy všichni víte, Evropská komise v dubnu minulého roku přijala návrh e, rekodifikace jednotlivých nařízení, o které jde, a um, komise se rozhodla, že předloží návrh nařízení o přístupu k, dokumenta, k dokumentům ve formě eh, rekodifikovaného návrhu. Předsednictví vítá tuto volbu eh, je velice důležité, aby pravidla, kterou se bude řídit tato oblast, aby byla jasná a srozumitelná a mm, mm, tedy ta forma rekodifikace určitě usnadní e, splnit tento požadavek. Vzhledem k tomu, že cílem recastu, tedy rekodifikace, je právě umožnit e, zákonodárci, aby kodifikoval mm, kodifikoval nově danou oblast, to znamená do jednoho předpisu, do jedné normy se vtělí stávající zachovaná ustanovení a nová ustanovení. A nyní eh, samozřejmě rada je si vědoma toho, že je třeba aktualizovat tuto právní úpravu nařízení 1049 a jsme přesvědčeni, že eh, toto eh, nařízení ale fungovalo velice dobře. Od data účinnosti, tedy prosince 2001, Rada a generální sekretariát eh, přijali několik opatření s cílem zajistit plnohodnotnou a řádnou implementaci pravidel transparentnosti. Jedno opatření spočívalo v tom, že se vytvoří jeden ústřední rejstřík, a to ještě předtím, vlastně než eh, došlo k účinnosti nařízení. Tento eh, rejstřík eh, vlastně již funguje od ledna 99 a obsahuje více než milion dokumentů. Další opatření spočívalo v tom, že e, e, se e, budou i zpracovávat všechny dokumenty předkládané členskými státy a bude se k ním přistupovat jako k dokumentům rady a ne jako k dokumentům třetích stran. A to opět v rámci účasti členských států na jednání, eh, zasedání rady, výboru, pracovních skupin rady, kdy zástupci vlád a vlády jako takové se nepovažují za externí subjekty, tedy třetí strany, ale jsou součástí instituce. Tento princip eh, umožnil radě a generálnímu sekretariátu zpracovat celou řadu žádostí o přístup k dokumentům, eh, které se týkají eh, činnosti rady a přípravných různých orgánů. A tyto žádosti bylo možné vyřešit efektivně a rychle. Pokud jde o přeskumy návrhu komise, k čemuž teď dochází v pracovní skupině rady, tak eh, teď eh, eh, příslušná pracovní skupina v druhé polovině roku 2008 se věnovala tomuto návrhu, ale především se věnovala technickým aspektům, ale i tak lze učinit řadu obecných poznámek, které lze vyvodit z činnosti této pracovní skupiny až do posud. Za prvé, pokud je o článek 2 o příjemcích Článek 259 smlouvy ES e, zde stanoví možnost, no, tedy upravuje tu možnost e, rozšiřovat toto na e, fyzickou právnickou osobu bez ohledu na státní příslušnost nebo bydliště dané osoby. Ale podle článku 2 stávajícího nařízení instituci mohou také udělit přístup jiným osobám, tedy osobám, které nemají e, trvalé bydliště či sídlo v členském státu e EU. Nic nebrání institucím, aby tak činili i nadále a e, v souladu mm, s interními pravidly. Za druhé, co se týče článku 3, Eh, tato definice, to je definice dokumentu. Většina delegací, jak to vypadá, vítá tento návrh, eh, protože se zde i eh, za dokument považuje elektronické skladování za předpokladu, že tuto informaci lze vytisknout či pořídit elektroni- kopii v elektronickém formátu. Dále, pokud je o článek 4, člán 4.4, eh, 4.4, a, takže tady jde o to, aby to bylo tedy eh, v, všechno v souladu, harmonizováno a zde mi všechny delegace vlastně vítají to, že toto nařízení bude v souladu s nařízením o přístupu k ekologickým informacím, tak jak je to stanoveno v nařízení 1367 z roku 2006 eh, což je takzvané Orhus, orhuské nařízení. Pokud jde o článek 4, respektive 5, eh, tedy eh, možné zveřejňování osobních údajů. Zde máme judikát soudu prvního stupně v, eh, v případě Bavarian, Bavarian Lager, zde mm, několik delegací také by dalo eh, přednost tomu, abychom si ponechali stávající ustanovení o eh, zveřejňování osobních údajů do doby, než, eh, než pravomocně rozhodne Evropský soudní dvůr. Rada nyní čeká na výsledek přes, na výsledek E, na výsledek e, e, projednávání tohoto rekodifikovaného předpisu zde v Evropském parlamentu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo vlády, pane ministře. A nyní bych chtěl dát slovo dalším řečníku, což je paní Margot Wallströmová, která je místo předsedkyně Evropské komise, odpovědná za institucionální vztahy. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vaše excelence. Podle mě právo na něco znát je pro demokracii stejně tak důležité jako právo volit a hlasovat. A proto je třeba, abychom měli správné a fungující eh, nástroje pro demokracii, otevřenost, transparentnost a přístup k dokumentům. A tam musíme začít jaké hlavní principy musíme mít. To, o tom se musíme rozhodnout. A co chceme vlastně dosáhnout. Až se na tomto dohodneme, můžeme začít hovořit o tom, jak se vlastně dostaneme ke svému cíli. E, toto nařízení se týká právě těchto technických podrobností. A já bych proto chtěla nyní e, sdělit čtyři hlavní věci. Za prvé, nařízení 249 během těch sedmi let, co existuje, funguje dobře, takže tam nejsou třeba žádné velké změny, ale dá se zlepšit. Za druhé, eh, profesionálové na záležitosti Evropské unie eh, nyní už využívali přístupu k informacím a nyní se tento přístup musí zlepšit i pro občany. Dále musíme, musí to, tedy toto přepracování, vést k větší transparentnosti, nikolik menší. A za čtvrté je možné dosáhnout zlepšení i bez změn v legislativě, především co se týká rejstříků a webových stránek. Také bych se chtěla vyjádřit k tomu, co zde zmínili před, předřečníci. A také bych se chtěla dotknout toho, co určitě zde ještě dnes zazní. Také se těším na dynamickou diskuzi, která bude následovat, protože bychom měli eh, využít toho, že zde máme zástupce i národních parlamentů a tak dále. Jsem jistá, že se od vás máme mnoho co naučit. Takže pane předsedo, od roku 1992, když jsme eh, přijali prohlášení o při, eh, přístupu k informacím v rámci Maastrichtské smlouvy, tam byla právě zdůrazněna, zdůrazněna transparentnost a přístup k informací a také zvýšení důvěry občanů v naše instituce. Proto jsme tedy přijali v roce 2002 to nařízení DC49 a dále bychom se těmito principy měli také řídit. A to nejenom v případě tohoto nařízení, ale i do budoucnosti. Sedm let už toto nařízení funguje a při, přineslo mnoho změn k lepšímu. Například výroční zprávy institucí ukazují dramatické zvýšení počtu žádostí o přístup k dokumentům a je stále méně zamítnutí těchto požadavků. Zároveň také stále více informací je aktivně zveřejňováno samotnými institucemi. Proto tedy uplatňování tohoto nařízení vlastně spustilo takovou reflexi o tom, jak více proaktivně zveřejňovat přístup k dokumentům. A e, toto nařízení 1049 také způsobilo určitou změnu myšlení. Nicméně také vidíme, že toto nařízení nejvíce využívaly společnosti, právnické firmy a lobbysti. To známe ze statistik. A jejich tedy hlavní oblastí známu, zájmu není eh, vytváření předpisů v rámci Evropské unie, ale jejich uplatňování. Tedy jinými, slovo, jinými slovy, toto nařízení mělo velký přínos pro profesionály, nicméně nemělo takový e, dopad na zlepšení přístupu k informací ze strany veřejnosti. Ani novináři ho nevyužívají tolik. V několika posledních letech e, se zaznamenáváme stále větší počet požadavků zveřejnění informací ze strany akademického světa. Proto chceme teď zajistit, aby přístup k informacím byl e, především e, pro občany. Za prvé chceme zvýšit aktivní diseminaci informací, za druhé chtěl, chceme propojit nařízení 1039 eh, s ustanoveními v rámci Aarhuské eh, konvence a za třetí chceme také vyjasnit vztah mezi nařízením 1049 a ostatními právními nástroji, které mají určitý dopad na dostupnost dokumentů. Jak jste již slyšeli, některé části tohoto nového nařízení jsou vnímány jako kroky zpět. Já si myslím, že to není pravda, nicméně ukazuje to, že jsme to dostatečně nevysvětlili. Takže dovolte, abych to nyní vysvětlila. Existuje existují čtyři hlavní problémy, které způsobují tuto kritiku nebo otázky. Za prvé nařízení je to naří, navrhovaná definice toho, co je dokument. Za druhé je to rovnováha mezi práva na přístup a ochranu osobních údajů. Za třetí, právo států na e, odmítnout toto zveřejnění a za čtvrté některá omezení práva na přístup během omezených časových období. Například je to, je to tady článek 2.6, ten nechvalně známý možná. Co se týče té definice dokumentu, důvod, proč jsme zde chtěli něco změnit, bylo především to, že tato existující definice není dostatečně přesná. Proto dává možnost eh, jaksi eh, různého přístupu k dokumentům, eh, není to jasné. Takže my jsme zde navrhli dvě vyjasn, vyjasnění. Dokument se stává dokumentem, když byl dokončen svým autorem a přenesen k jeho příjemcům nebo do příslušného souboru. Například se to týká případu, když si tento dokument mezi sebou poskytují úředníci v rámci jedné instituce. E, data, která jsou e, uchovávána v elektronických databázích, jsou dokumenty, pokud se dají z této databáze, v této databázi vyhledat. To samozřejmě e, je odráží současnou situaci v veřejné administrativě. Například vy si Eh, tady děláte poznámky z toho našeho jednání, nicméně pokud, to není dokument, ale když ho potom přepíšete a poslete ho svým kolegům, už to bude dokument. A toto nebude znamenat to, že bude zpřístupňováno méně dokumentů, naopak je to mnohem širší definice, definice než ta předchozí a přibližuje se konceptu informace eh, v zákonu Eh, například Velké Británie o přístupu k informacím nebo k podobným zákonům v Nizozemí. Já jsem slyšela řadu zajímavých argumentů a návrhů na to, jak nejlépe můžeme zlepšit tu jasnost. Ale pokud se tady shodneme na to, že toto je třeba, ještě další vyjasnění, tak jsem připravena se dohodnout na řešení, které bude přijatelné pro všechny. Druhá věc se týká tady rovnováhy mezi přístupu k informacím a ochranou údajů samozřejmě musíme toto sladit. To je jasné. Například je to, také musíme všechno udělat v souladu s nařízení 45 z roku 2001, která se týká ochraně e, osobních údajů. My zde navrhujeme dva kroky. V prvním fázi říkáme, že jména, tituly a funkce veřejných úředníků a zástupců která se týkají jejich profesionálních aktivit, mají být obecně vždy zveřejňována. My víme, že toto vlastně pokryje všech, asi 90 až 95 všech případů, které, ke kterým dochází. Kdyby toto pravidlo fungovalo, nikdy by nedošlo k tomu případu Bavarian Lager. Za druhé, Máme samozřejmě případy, kdy zveřejnění údajů o nějaké osobě může ovlivnit a poškodit její zájmy. Tady vlastně přímo kodifikujeme to, co Evropský soud první instatece tedy rozhodl v tom případu Bavarian Lager. Dále, co se týká přístupu k dokumentům, které mají původ v jednotlivých členské, členských státech. Zde opět se odvoláváme na Evropský soudní dvůr, je to takzvaný případ IFAP. Členské státy mají právo vetovat přístup k jejich dokumentů, pardon, nemají, nicméně je třeba jejich souhlas. Dosud docházelo k tomu, že členské státy někdy prostě zamítly tento přístup. My jsme v Evropské komisi změnili náš přístup a chceme Eh, tento přístup kodifikovat. My chceme, aby členské státy, pokud nechtějí, abychom, aby jejich dokument byl zpřístupněn, musí nám dát jasné vysvětlení, proč tomu tak není. Dále čtvrtý bod. Částečné omezení práva na přístup k informacím během vyšetřování. Náš návrh vyjasňuje, že tyto informace tedy nebudou přístupné veřejnosti, dokud trvá vyšetřování. Samozřejmě je jasné, že během vyšetřování by přístup k těmto informacím mohl eh, jak si zabránit tomu, aby eh, bylo úspěšné a tak dále. Nicméně přístup k těmto informacím může být obnoven, až je poté, co bude toto vyšetřování uzavřeno. Tak to už to chodí v dnešní době. Nicméně v dnešní době je třeba mnohem více byrokracie, zbytečně se zde vyhazují veřejné peníze a tak dále. To znamená, že konečný výsledek bude úplně stejný, tak jak to máme dnes, ale bude víc, mít více právní jasnosti. A nyní mi dovol, dovolte e, řečnickou otázku. V kolika vašich členských státech by byl vůbec poskytnut přístup k informací, pokud trvá nějaké vyšetřování? Takže, pane předsedo a vážení poslanci, můžeme všichni eh, dokázat, že dokážeme naše slova převést v činy. Já už jsem své, svou vlastní korespondenci zveřejnila na webu a to je příklad toho, co můžeme proaktivně dělat mimo tedy rámec oficiální legislativy. Musíme být více přátelští pro uživatele, musíme aktivně diseminovat informace, rychleji eh, zveřejňovat dokumenty a tak dále. Podívejte se na to, co eh, Evropská komise udělala s rejstříkem, například pro lobbysty nebo pro expertní skupiny. Také jsme zvýšili transparentnost tím, že eh, jsme zveřejnili informace o příjemcích evropských dotací. To je všechno to, co Evropská komise dělá proaktivně mimo formální oficiální legislativu. Eh, občané mají právo na to znát. Já jsem si jistá, že všichni máte podobné nápady a podobné příklady toho, co se dá udělat, když se všichni budeme soustředit na společný cíl. A toto je také to, co naši občané očekávají, proto se na to musíme soustředit. Soustředíme se tedy na to, co můžeme udělat mimo rámec oficiální legislativy. V několika dalších měsících bych chtěla projednat s ostatními institucemi akční plán pro otevřenost, protože si myslím, že musíme vést příkladem. A již vám děkuji za slovo, možná jsem mluvila příliš dlouho. Děkuji. Thank you very much, eh, Madam Vice President. Děkuji, paní místo předsedkyně. A nyní eh, bych chtěl zahájit diskuzi. Mám na seznamu sedm jmen. Budu eh, asi moci být tolerantnější než obvykle. Eh, většinou máte tři minuty, možná zde i čtyři minuty, to je pořád v rámci tolerance. A první na seznamu Giacomo Santini z italského senátu, potom Bogdan Čepič. Ringrazio presidente, io rappresento il Senato italiano. Děkuji, pane předsedo, já zastupuji italský senát. Já velice pečlivě jsem si vyslechl zpravodaje i bývalého mm, kolegu Kašmana a především paní komisařku. Eh, a zde mm, na toto téma eh, v podstatě mm, vznikají určité nové myšlenky, eh, které se i objevují v tomto parlamentu. Článek 42 charty je jasný ale eh, bohužel eh, není to úplně tak jasné v každodenní aplikaci. Eh, to je ten takzvaný interinstitucionální dialog. Paní komisařka zde mm, hovořila o věci, která mě napadla také. To znamená, k čemu slouží vlastně ta transparentnost, které se tak dovoláváme prostřednictvím eh, přístupu dokumentu. To znamená, které subjekty mají toto právo přístupu a především, jaké jsou cíle, o které jde. První cíl, eh, náš cíl je administrativní transparentnost. No to je v pořádku. Co to znamená? To je služba, kterou my poskytujeme tato transparentnost, to je služba občanům a i zástupcům občanů, tedy hm, hm, týká se to nás, parlamentu i institucí ostatních, které také hm, samozřejmě si zasluhují důvěru občanů. Ale i se to týká tedy jednotlivců i organizací občanů, tedy občanské společnosti. Takže tady jde o to, abychom posloužili všem těch, těmto aktérům, ale i e, nám všem dohromady, tak abychom mohli tímto posílit interinstitucionální dialog. E, konkrétní cíl je e, posílit účast občanů s cílem vytvořit nebo posílit integraci a soudržnost mezi občany a především perfektní transparentnost když vytvoříme všechno toto, tak také i v občanech se posílí pocit participace, ale i důvěry. A mm, mm, tak i vlastně dojde k takovému obohacení. E, to je to, k čemu bychom měli vést, protože i občané mohou mít své návrhy, kterými by nás mohli obohatit. Já doufám, že e, toto je Mm, něco, co i posílí roli eh, poslanců. Mm, protože poslanec zastupuje občany. Je to vlastně takový mediátor, takový zprostředkovatel, který zprostředkovává požadavky občanů a mm, musí tedy mít jejich důvěru. A já Eh, si myslím, protože my bychom měli být trochu eh, na vyšším místě v tomto vztahu mezi institucemi. Zde, eh, zde je možná taková obava, že někdo by mohl zneužít dokumenty, informace, ale když něco upřeme jednotlivému občanovi, tak často e, to bychom měli ale umožnit parlamentům. To znamená, parlamenty by měly mít přístup k jakémukoliv typu dokumentů i těm utajeným, protože mají významnou e, moc, kterou jim delegovali občané a e, samozřejmě zde i tato delegování moci musí podlehat eh, mm, principu transparentnosti. Já jsem působil i zde mm, mm, ve dvou mandátech a já se pamatuju, že jednou jsem měl takový hovor s úředníkem komise. Tehdy šlo o informace o jednom spise, o jedné agendě, o které se eh, tehdy zde diskutovalo. A zde já si eh, myslím, že eh, ale vůbec jsem nemohl získat informaci, protože která údajně byla utajená, to si snáze seženu adresu Bin Ládina, než to utajenou informaci v komisi. Paní komisařko, eh, vaše slova ukazují, že v komisi se změnila praxe a já bych rád, ale aby to nezůstalo i pouze napsáno na papíře, ale aby se to stalo každodenní realitou ve vztazích mezi institucemi, a to především s parlamenty. A to musí probíhat na všech úrovních, od komisaře až po posledního úředníčka. Požadavky mm, o přístup k dokumentům, k informacím ze strany eh, nějakého poslance, to není něco, co by on chtěl z nějaké zvědavosti pouze. Ne, protože on, ten poslanec, eh, dává službu občanům a eh, proto potřebuje mít dostatečné informace a musí mít možnost i mít přístupu k těmto dokumentům, protože eh, já si myslím, že v tomto okamžiku, eh, vlastně, když ta informace nemůže být dána přímo eh, občanovi, tak je to ten parlament nebo ten poslanec, který se stává vlastně garantem zabezpečení té informace. Já eh, tedy pléduji pro větší transparentnost, ale i pro větší efektivitu. Závěrem je třeba koordinovat metodu přístupu k dokumentům, je třeba mít i takovou společnou linii, společné guidelines, jak řekl i pan Kašman pro eh, společné guidelines pro různé typy dokumentů. A je třeba i mít jasné principy pro eh, to, jak tedy eh, zařazovat různé typy dokumentů a musí to být pravidla společná pro všechny instituce, radu, komisi i parlament, i pro členské státy, i pro vlády v členských státech a pro další orgány státní zprávy i pro orgány veřejné zprávy, tedy samozprávné orgány. A e, tak e, tedy i e, je třeba tedy, abychom vytvořili takovou task force, jak se tomu říkává, pracovní skupinu, která se těmito guidelines, těmito principy bude zabývat paní komisařko, možná to zní jako utopie, ale skutečně si myslím, že dnes dopoledne zde zmíníme různé kauzy, případy, které eh, ukáží, jak je hloupé zamítnout přístup k nějakému dokumentu, protože nakonec eh, to eh, vytváří nedůvěru. Občané nebudou mít důvěru v instituce a to si myslím, že o to nám vůbec nejde. To snad není náš cíl. Děkuji. Děkuji, pane Santini. Já, eh, moje eh, ale tolerance není bez hranic. Pan Čepič a další paní Jiřina Rypelová z Českého senátu, pan Bogdan Čepič z, eh, je ze Slovinského národního schromáždění. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi nacionalnih parlamentov in Evropske skupnosti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 zagotoviti. Chtěli bychom, aby byl dán přístup ke všem dokumentům. E, zaužitvijo področja uporabe uredbe. Pozdravljamo prizadevanje komisije, da je potrebno. My vítáme záměry komise, e, že tady všechny výjimky musí být regulovány jedním konkrétním e, předpisem. Nicméně je třeba být opatrní v implementaci eh, toho té Aarhuské konvence a nařízení 1049, protože musíme mít jistotu, že eh, toto nepovede k nejasnostem v souvislosti s oběma nařízeními a jejich implementací. Problémem je, že, tyto, že rozsah každého z těchto předpisů je různý Nařízení z Arhusu a nařízení 1049 mají různou oblast působnosti a Slovinsko eh, má k ním zvláštní stanovisko, které se podobá stanovisku mnoha dalších členských států. Slovinsko má stejný názor jako členské státy, které zdůrazňují, eh, že je třeba mít pozorně se zabývat definicemi především. My bychom chtěli mít všechny výjimky v jednom konkrétním, konkrétním článku a chtěli bychom mít možnost uh, ustavit nové kategorie veřejných dokumentů. Také bychom chtěli aktivně rozšířit oblast působnost a poskytnout větší přístupnost dokumentů. Uh, stále zde máme ještě příliš mnoho nejasností. Například v případě, kdy instituce dostane vysvětlení, nicméně stejně považuje nějaký požadavek na zveřejnění informací za neopodstatnění. A v takovém případě může instituce zamítnout přístup k, dokumenta, k dokumentu. Nicméně tento žadatel by mohl nyní požadovat nápravu tohoto zamítnutí Slovinsko k návrhu Evropské komise vítá. Nicméně první odstavec článku 12 by měl být určitě zachován, protože tam je právě ošetřena motivace institucí poskytnout přímý přístup k co nejvyššímu počtu dokumentů. Nicméně účelem rozšíření oblasti působnosti eh, povede k menšímu eh, k menší byrokraci, ke snížení administrativní zátěže. Musíme také eh, zdůraznit nutnost ochrany právnických osob, protože právní bezpečnost se často týká pouze fyzických osob. Také vítáme záměr Evropské komise všechna pravidla k přístupu k informacím sjednotit v jednom konkrétním dokumentu. Nicméně jsme jednou z členských zemí, která věří, že toto je ošetřeno velmi nejasně a měli bychom to zlepšit. Děkuji. Now, eh, I give the... Děkuji a nyní dám slovo kolegyni paní Jiřině Rypilové z Českého senátu a Lord Bones eh, z House of Lords bude následovat. Já bych chtěla poděkovat eh, za zde probíhající diskuzi a chtěla bych vás také seznámit se stanoviskem Českého senátu eh, k zde diskutovanému návrhu revize nařízení o přístupu k dokumentům. Eh, Český senát tento návrh projednal 30. října loňského roku a ve svém usnesení, které přijal, Eh, sice uvítal snahu Evropské komise o zvýšení transparentnosti evropských institucí, ale zároveň však vyslovil podobně eh, jako Evropský parlament a národní parlamenty názor, že tento návrh je v zásadních bodech oproti stávající úpravě krokem zpět, který nepřispěje ke zvýšení legitimity evropské administrativy a ani k posílení její odpovědnosti ve vztahu k veřejnosti. Senát se zejména domnívá, že definice pojmu dokument, a už to tady také dnes zaznělo, eh, tak jak je v návrhu uvedena, není dostatečně široká a schopná zajistit přístup veřejnosti k dokumentům evropských institucí v přiměřené míře. Eh, přístup k dokumentům za použití této definice by byl oproti stávající úpravě ještě stížen a Senát eh, také lituje, že návrh nepřináší žádný posun směrem ke zlepšení přehlednosti rejstříků institucí, včetně jejich vzájemného propojení. Toto usnesení Senátu bylo zasláno také Evropské komisi, která na něj zareagovala e, svojí odpovědí z 6. ledna letošního roku. A e, zde především e, obhajuje navrženou definici pojmu dokument, kdy úmyslem nebylo počet dokumentů spadajících do působnosti nařízení omezit, ale jen jasně stanovit, že dokument se stává dokumentem v okamžiku, kdy byl autorem dotvořen a zaslán externím či interním příjemcům. Komise také informovala Senát, že hodlá sestavit pracovní skupinu za účelem vytvoření společného portálu pro přístup k rejstříkům Evropského parlamentu, Rady a Komise. A na závěr mi dovolte, abych poděkovala Evropské komisi za dialog, který s národními parlamenty vede a doufám, že návrh nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům bude přijat v takové podobě, která skutečně přispěje ke zvýšení důvěry veřejnosti a jejich přímo volených zástupců v evropské instituce. Děkuji. Thank you, Jiřina. And Děkuji Jiřino a nyní budeme pokračovat s Lordem Bouncem a dalším řečníkem je pan Mauricio Turko z Dolní komory parlamentu. Uh, Děkuji, pane předsedo. A dovolte, abych také poděkoval celému výboru a českému předsednictví za to, že uspořádalo toto schůzi, která eh, je pro nás také velmi důležitá, protože zde dnes máme tuto, tento návrh nařízení a zkoumáme ho. Transparentnost není jenom klíčovým prvkem, eh, pokud chceme posílit účast evropských občanů, nicméně také důležitá při stanovení odpovědnosti vlády. A já jsem si jistý, že všichni eh, poslanci národních parlamentů určitě budou souhlasit s touto větší otevřeností postupů v radě. Nicméně je obtížné eh, rozhodnout, jak vyvážit tuto, tento požadavek na transparentnost z požadavky například na eh, ochranu soukromí a tak dále. Eh, podle mého názoru není pochybnost o tom, že ten režim, který za, vyloučil jakoukoliv vnitřní diskuzi a který by vlastně vyloučil přístup k, informaci, k informacím ze strany veřejnosti, by nebyl rozhodně přínosem. A proto, protože v takovém případě by bylo všechno ještě více nejasné a dovolte, abych ještě znovu zdůraznil roli národních parlamentů a přeskumu vzhledem k tomu, že v našem výboru s tom máme velké zkušenosti. My jsme při zr... my podle našeho názoru uh, považujeme za proces tady eh, vytváření předpisů v komisi za poměrně transparentní a otevřený. Ale podle našeho názoru je důležité ukončit tento mýtus, že uh, právo na in, legislativní iniciativu Evropské komise je určitou mocí, ale samozřejmě je to pouze pomoc, eh, moc jak se navrhovat a nikoliv se eh, zbavovat nepotřebných nařízení. My jsme se během přeskumu tohoto návrhu také podívali na roli národních parlamentů eh, v určování odpovědnosti parlamentů a Myslíme si, že by měl být mnohem aktivnější při vytváření legislativy a také v reakcích na dokumenty Evropské komise, eh, například iniciativa eh, předsedy Barosa je z tohoto ohledu velmi vítána. A toto chceme tedy prakticky uplatnit eh, co jsme uplatnili tady v naší reakci na zelenou knihu z loňského roku, kdy jsme zdůraznili potřebu větší diseminace informací a většího přístupu k dokumentům. Chápeme, že je třeba tento přístup určitým způsobem omezovat, eh, pokud jsou pro, je to v našem zájmu. Nicméně je třeba ochraňovat právo jednotlivcům na přístup k informacím, který je také zakotven, zakotven v tomto návrhu. Transparentnost, dámy a pánové, je důležitá především v oblasti zodpovědnosti jednotlivých vlád. A toto, v tomto hrají velkou roli národní parlamenty. Je důležité, abychom se soustředili na rovnováhu mezi transparentností a ostatními zájmy v legislativním procesu. Je možné, že je obtížné tuto eh, tu rovnováhu najít, protože tato rovnováha samozřejmě je různá v různých kontextech. Například, když eh, určitá vláda eh, se brání své stanovisko v určitém soudním sporu. A podle našeho názoru by a reasonable distinction to be drawn uh, between třeba zde učinit rozdíl mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a jejich právem na informace pro účely eh, přeskumu návrhu a eh, mezi tím horizontálním postojem. Je třeba zde udělat rozdíl mezi eh, těmi tématy, o kterých se jedná zde a o těch, které již byly přijaty a zveřejněny poté. Takže je třeba udělat i rozdíl mezi <clears throat> důvěrnou radou která se třeba dává eh, stranám ve sporu nebo vědnavačům. To není téma, je třeba řešit eh, absolutně, ale je třeba nalézt vyvážený přístup. Děkuji. Lord eh, bon. Děkuji. Děkuji, pane Bonci. A nyní předám slovo panu Mauriciu Turkovi. Další bude pan Arkadio Dias Techera. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu panu Depres a eh, i Českém parlamentu a sekretariátu, že eh, svolali tuto schůzi. Samozřejmě eh, ko, slova pana kolegy Kašmana a paní místopředsedky, místopředsedkyně komise jsou velice významné, protože vlastně to nastěňuje takový jiný směr nebo jiný krok ve srovnání s naší nedávnou minulostí. I když <clears throat> ještě E, e, zde není e, dána úplná tedy otevřenost nebo možnost disponovat dokumenty jak na straně občanů, ani parlamentu. Zde i se hovořilo o dokumentaci Evropského parlamentu. Veškeré legislativní dokumenty jsou k dispozici poslancům, ale to tady bylo řečeno, ale já myslím, že to není pravda, to není fakt. Ehm, to se mi dokonce přihodilo před pár eh, měsíci, kdy jsem narazil na tuto potíž. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, Řecku, které mě podpořilo před Lucemburským soudem, protože já jsem tehdy žádal o zveřejňování právních stanovisek a toho se nám nedostalo my, takový poslanec jako já, a e, třeba e, máme zde e, další poslanci, kteří také se k tomu přidali, třeba z Švédského království, ale i z Velké Británie, protože tehdy nám šlo o to mít přístup k právním stanoviskům tak, abychom my, poslanci, je měli k dispozici i právní stanoviska příslušných oddělení komise. Po eh, mm, té, eh, a vlastně jednomyslně těch 13 soudců v Senátu soudu eh, nám potvrdili toto právo. Tehdy šlo o komisi, ale já myslím, že snad mm, tehdy eh, eh, rada by byla otevřenější a eh, zde v podstatě šlo o, pouze o aplikaci něčeho, co již bylo zakotveno v nařízení. A dnes, když jednáme o novém návrhu nařízení o přístupu k dokumentům, tak zde musí být zásadní napravit chyby v interpretaci, ke kterým došlo v průběhu minulých let. A v zásadě mm, zde eh, v tomto eh, nařízení i byly škrtnuty určité novinky, takže eh, to je také třeba napravit. Zde například pan Solana, který mm, jak si drží v tajnosti hodně dokumentů a asi například toto. Proto je nutné, aby všechno, eh, co třeba se děje v úřadu pana Solany, eh, tak eh, mm, a pokud tedy parlament toto potřebuje, tak aby i toto bylo dáno k dispozici parlamentu. Zde na evropské úrovni existuje reálná demokratická kontrola. Každý stát má třeba parlamentní výbor, který má možnost i získávat eh, dokumentaci z tajných služeb. A mm, my to zde nemáme ehm, <clears throat> protože když o tyto dokumenty požádáme, tak je nám to odepřeno. Myslím si, že pokud je o, to, e, o, tu, no, o ten nový návrh, tak jak i řekl pan Kašman, zde e, za posledních deset let jsme e, se tento parlament o tomto hodně se o toto hodně zabýval. Je třeba ne, nezbyt, je nezbytné integrovat do definice dokumentu i ten institut informací, koncepci informací, tak jak to mají ve Spojených státech amerických. Je třeba zavést sem určitou doložku, kde Eh, se bude i upravovat otázka sankcí za průtahy eh, se zveřejněním daného dokumentu. Nařízení také by mělo obsahovat nebo pokrývat, upravovat všechny dokumenty, nejenom ty takzvané legislativní. I zde máme doku, širokou dokumentaci, eh, která vyplývá z takzvané komitologie. To je úplně neznámá oblast nebo i třeba dokumentaci z trialogu nebo z prvního čtení. I to je třeba mít možnost používat. Je třeba eh, i zajistit zde ten minimální multilingvismus, eh, který je eh, zakotven ve smlouvách. V mm, ta bývalá Evropská komise a e, i ta činnost e, e, předsedy a korespondence předsedy, to bylo všechno na internetu. A dnes na internetu nic nenajdeme takového. Je to nepřístupné. Mimo jiné je třeba omezit tu škálu výjimek. Například důvěrnost právních stanovisek, to by nemělo existovat. Je třeba i omezit právo veto členského státu nebo členských států, které mohou eh, vetovat eh, zveřejnění dokumentů, které eh, byly přijímány v rámci přípravy norem. Já se omlouvám, já vás budu muset už zastavit, říká pan předseda. No ještě, pokud jde o pozice stanoviska národních delegací v radě, Mm, tak o tom budeme hovořit eh, v příštím bloku. Jediný požadavek, který máme zde na předsednictví, je spíš, mm, aby vědělo, jaké jsou eh, pozice národních delegací a mm, my eh, abychom se nemuseli obracet na Evropský soudní dvůr, aby to vyřešili. Já si myslím, že bychom to měli řešit mezi sebou politicky. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji panu Mauricio Turkovi z italského parlamentu a nyní pan Arcadio Diaz Tejera ze španělského senátu. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Je to v souladu s eh, veřejnou mocí, abychom prosazovali svobody jednotlivců a aby tato právo bylo efektivní a aby všichni mohli uplatňovat toto právo v rámci politického, sociálního, kulturního, eh, ekonomického života. My zde máme toto zakotveno v ústavě eh, španělského eh, království, podobně to mají v italské ústavě, v německé ústavě a podobně, je to tam také zakotveno, ale ono je trochu utopí si myslet, že Eh, eh, se to nějak vyřeší. Ne, to je neustálá činnost. My se pořád jenom vlastně přibližujeme k tomu cíli rovnosti občanů eh, a my samozřejmě, a proto, aby mohli všichni uplatnit to právo na to být si rovni, tak musí mít k tomu informace. Zde my hodně, třeba pan Kašman, paní Wallström, hovořili o mm, tom, že e, e, e, tento cíl, který tak jak si vážně vysledují, je to, abychom zajistili skutečnou rovnost mezi občany, ale již to trvá sedm let, tato naše snaha zde u nás existují různé lobbystické nátlakové skupiny, které si to přejí. A já se ptám vůbec, ale Eh, prakticky, jaké procento občanů má o to zájem uplatnit toto právo. Protože eh, pan Kašman tady vystupoval jako eh, Don Quixote, jako, ale ono to není, v, v každodenním životě to není Don Quixote, ale Sancho Panza spíš je třeba si jasně říci, jasně říci, jak to je tomu Donu Kichotovi, ale je třeba si uvědomit, jak to je nakonec s těmi předpisy v praxi. A protože bez nějakého dohledu a tak nikdo to nebude respektovat a bude to pouze zbožné přání, jenom e, eh, retorika, ale žádné právo, každé, které každý den budou moci občané uplatňovat. Proto já si říkám, zda by nebylo dobré v tomto proaktivním našem cvičení eh, zde se snažit i určitou větší osvětu o právech a povinnostech, eh, protože pokud všichni občané, kteří mají ten statut rov, eh, občana, kteří jsou si všichni rovni, a pokud nemají informaci o tomto právu, a tak eh, to eh, zůstane pouze na papíře, to bude pouze naše retorika, když o tom nikdo nebude vědět. A je třeba tedy vlastně eh, zde vytvořit takovou školu a školit občany k tomu, že jsou občany, k tomu, co to je být občanem a jaká jsou s tím spojená práva. Abychom všichni to potom praktikovali doma, v každodenním životě, to je podle mě zásadní. Druhá otázka. Zde my máme zkušenosti mm, s poslanci mm, a jejich eh, přístupem eh, k informacím, k dokumentaci, k, ale mm, u nás eh, ve Španělsku Eh, eh, je to právo, které poslanec má jaksi větší než všichni občané, protože jsou zde určité informace, eh, které jsou třeba důvěrné, já nevím, jméno nějakého konfidenta nebo nějakého tajného agenta, no tak to nelze zveřejňovat tedy všem, ale je to právo parlamentu. A mm, proto bych se chtěl podpořit tu nutnost a zajistit toto právo poslancům. A třetí návrh, ten se týká kolize práv. Na, my zde máme před sebou základní právo přístupu, ale zde máme další základní právo a to je ochrana údajů. E, to se netýká pouze osobních údajů, eh, údajů třeba podnikových, eh, eh, obchodních a podobně. Proto je třeba i zde zajistit určitou úroveň ochrany. A zde opět nemůžeme mít úplné eh, absolutní eh, pravidlo v obou oblastech. Je třeba vždycky to vyvažovat v každém konkrétním případě a momentu. A zde blížím se k závěru, pane předsedo. Děkuji za vaši benevolentnost. Já myslím, že neustále musíme mít na mysli toho Dona Kichota, ale eh, neustále i bdít nad tím Sančou Pancou v reálném životě. A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 Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych eh, chtěla poděkovat eh, zde výboru a předsednictví a eh, panu Deprezovi konkrétně, že svolal tuto schůzi, toto zasedání na toto významné téma. Já myslím, že všem je jasné, o co tady jde, protože to prožíváme každo, živ, každý den všichni v našich národních parlamentech. Eh, přístup k informacím, to je předmět naší debaty již po dlouhou dobu. Takže eh, eh, lze zde nastolit rovnost mezi přístupem k dokumentům a přístupem k informacím. Já myslím, že přístup k informací to je věc širší než přístup k dokumentům. Nesmíme zapomínat na to, že mm, nesmíme zapomínat na tom, že tyto dvě koncepce nebo tyto dva instituty jsou odlišné. Dále, chtěla bych zdůraznit eh, přístup k dokumentům eh, pro poslance, pro členy národních parlamentů. Já myslím, že to by mělo být eh, daleko širší a bude to širší, jakmile nabíde účinnosti Lisabonská smlouva mm, protože tam hodně se hovoří o tom, jak by měly reagovat národní parlamenty na eh, návrhy Evropské komise. A to by se mělo posílit. Takže já si myslím, že Lisabonská smlouva nám dá takovou garanci, v tom, že to právo eh, přístupu k dokumentům nebude pouze eh, jaksi právem národních parlamentů, ale že zde bude zavedena i ta povinnost na toto právo reagovat a že Evropská komise bude muset eh, poskytovat eh, tyto dokumenty. To tež bude platit i pro radu. Chtěla bych upozornit ještě na další aspekt a to je eh, to jsou informace pro naše občany. Před pár dny jsem dopracovala zprávu o roli společnosti, eh, o, roli dialogu s občany. A zde informovanost, to je klíčem, protože informace, eh, respektive jejich absence, to je taková překážka tomuto dialogu mezi Evropskou unii a občany. A to je na nás, abychom toto vakuum zaplnili. A tím nemyslím pouze Evropský parlament, ale i národní parlamenty. Je třeba eh, pracovat ruku v ruce na tom, aby Eh, ty informace, které se plodí zde na naší úrovni, aby se dostaly k příjemcům, k, tedy k občanům. A to nejenom prostřednictvím Evropského parlamentu, ale i prostřednictvím národních parlamentů. Zde hm, máme obrovskou roli. A teď apeluji na Evropskou komisi. Je třeba, aby eh, se zde aplikovaly nové technologie, nové postupy, aby naši spoluobčané měli snadný přístup přes ty portály, například elektronické portály nebo na internetu, aby měli přístup k informacím. A pak nikdo nám nebude vytýkat, že bráníme přístupu k informacím. Dejme tedy šanci všem našim spoluobčanům mít informace. Děkuji. A dalším účastníkem diskuse Eh, tedy další účastníci diskuze budou mít striktně tři minuty pouze. Paní Teres Moraze, Mores Sarmento z portugalského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mě dali příležitost se účastnit tohoto zasedání. Mám dvě otázky na vás. Dvě otázky týkající se přístupu k dokumentům. Co se týče bodu 17, tak tady se hovoří o tom, že toto nařízení nesmí omezovat přístup členských států k dokumentům. To znamená, že příjemci tohoto dokumentu nesmí být žádným způsobem omezováni. A příjemci to jsou všechny osoby, jak právnické osoby, tak fyzické osoby. A to nehledě na to, zda jsou státními příslušníky třetí země nebo zda pouze v této zemi žijí. Existuje zde určité vákuum. Jak to vypadá eh, s přístupem k dokumentu v rámci poslanců. Tam je to i relativně jednoznačné, ale chtěl bych hovořit o druhé skupině, a to jsou novináři. Já si myslím, že tato otázka se týká všech zemí protože novináři žádají právo z titulu výkonu svého povolání. Měli by mít přístup k informacím a to z toho důvodu, protože mají povinnost informovat občany. A z toho důvodu by chtěli mít novináři ještě jiná privilegia než občané. A mě by zajímalo, zda eh, vy budete patřit také k těm osobám, které budou mít, oni budou patřit těm osobám, které budou mít právo na eh, takovýto privilegovaný přístup k informacím. Portugalsko již implementovalo směrnici z roku 2003 a tato směrnice se právě stahovala na využívání těchto dokumentů. Jak to E, vypadá s využíváním dokumentů Evropské unie je možno po žádosti tyto dokumenty ještě opětně využívat. Když byla podána žádost a byl zajištěn přístup k těmto dokumentům, může takováto osoba využít tento dokument k různým účelům, nejen k těm účelům, e, pro jaký požádala o přístup. Děkuji. Děkuji za otázky. A nyní uh, pan Morgan Johansson ze švédského parlamentu. Další potom bude pan Marko Karpatio z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Morgan Johansson, jsem poslancem eh, švédského výboru, člen výboru pro ústavní záležitosti. Já jsem před několika lety eh, byl ministrem spravedlnosti ve Švédsku a tam jsme také hovořili o návrzích eh, legislativy pro přístup eh, k informacím, které byly přijaty a diskutovány v rámci švédského předsednictví v roce 2001. Myslím si, že tehdy přijaté eh, názory byly takovým průlomem v této oblasti. V dnešní době tedy komise přichází s novými návrhy v oblasti eh, tohoto nařízení 1049 a jsou tam určité změny, které jsou dobré, které jsou správně motivované a které zvyšují transparentnost. Nicméně celkový dojem, který z tohoto nařízení máme, je spíše v určitých důležitých aspektech, že by docházelo spíše ke snížení e, transparentnosti. A to především ve třech aspektech. Za prvé, definice veřejného dokumenta, ta je zúžená, protože, takže by vlastně jako veřejné dokumenty byly definovány, bylo definováno méně dokumentů. Za druhé, ta, ty výjimky pro určité dokumenty by byly rozšířeny, to znamená, že by pod toto nařízení spadalo méně dokumentů. A za třetí, že tedy Eh, to, že vezmeme v úvahu ochranu osobních údajů, bude také vést k menší transparentnosti. Toto už naznačil eh, ombudsman Evropské unie, který eh, se vyjádřil, že návrh Evropské komise bude znamenat přístup k méně, k menšímu počtu dokumentů, nikoli k většímu. A proto je zde třeba se tedy ptát, Eh, nakolik se skutečně eh, angažuje Evropská komise v otevřenosti, a to jsou poměrně silná slova. Ve Švédsku panuje široký koncezus v tom smyslu, že toto nařízení funguje dobře a proto bychom neměli se snažit jak si opravovat něco, eh, co dobře funguje. Pokud budou nějaké změny, měly by vést k větší transparentnosti a větší otevřenosti. Nicméně velmi vítám prezentaci paní komisařky Wallström, protože přestože brání svůj návrh, tak mám pocit, že skutečně se komise otevírá změnám v těchto aspektech, především v oblasti těch aspektů, které jsem zde já zmínil. A to si myslím, že je velmi konstruktivní přístup a doufám, že paní Wallström bude schopna dosáhnout společného stanoviska eh, s parlamentem v těchto aspektech, které uspokojí také evropského ombudsmana. Já vím, že pan Kašman také pracoval na těchto záležitostech před deseti lety, ten měl také velice dobrý přístup a já doufám, že tady se nám podaří eh, tyto problémy vzájemně vyřešit. Je to také důležité z širšího hlediska, protože Evropská unie má problém s legitimitou. Naši občané se necítí být blízko Evropské unii. Za několik měsíců budeme mít volby do Evropského parlamentu a opět existuje riziko, že bude velmi malý Eh, počet voličů, kteří přijdou k volbám. Ve Švédsku to bylo například pouze 40% u minulých voleb a myslím, že podobné je to ve, ve všech členských státech. Takže já si myslím, že je třeba, abychom udělali skutečně všechno, co můžeme, abychom zmenšili tuto propast mezi Evropskou unii a eh, občany a jedním způsobem, jak to udělat, je i zvýšit transparentnost. Děkuji. A nyní pan Marko Karpatio z Evropského parlamentu. Další potom bude pan Saši z Finského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc, která je podle mého názoru velmi důležitá. A sice, že pokud přístup k dokumentům má být službou, kterou poskytujeme našim občanům. Potom, pokud tedy hovoříme o legislativním procesu a rozhodovacím procesu, tak potom už se přesunujeme od služby k povinnosti. Bude to vlastně taková absolutní povinnost, že tedy to zveřejňování bude součástí demokratické legitimity těch rozhodnutí, která učiníme. Bude to nedílná součást. To znamená, že tyto informace a dokumenty, dokumenty ten nejsou jenom ty, které zveřejníme, ale musíme se zamýšlet nad informacemi v širokém slova smyslu. Vše tyto informace musí být poskytnuty veřejnosti a myslím si, že pokud se podíváme na návrh komise, tak eh, je třeba ještě učinit další krok, abychom skutečně dostatečně vyhodnotili dopady eh, rozsudku v případu Turko. Že v dnešní době rada se nezdá, že by si brala poučení z tohoto rozsudku a Například, když se dívám na stanoviska ostatních národních delegací, tak eh, jména často bývají ještě radou eh, jaksi vynechávána a tak dále. Takže komise by měla skutečně se zamyslet, měla považovat eh, legislativní transparentnost za něco, eh, co je obsaženo plně ve článku 245 eh, smluv o ES. A já si myslím, že řada mých kolegů má pravdu. Můžeme uh, udělat ještě spoustu změn i jak se mimo ten oficiální kontext. Například my jsme minulý týden schválili zprávu, ve které se zavazujeme zveřejňovat rejstřík uh, poslanců, seznamy poslanců, kteří se účastní hlasování, například v plenárním zasedání a tak dále. Takže dá se toho udělat skutečně mnoho. A někdy eh, při překonávání byrokratických oblast, eh, překážek může být dobrým nástrojem i zákon, právo. administrace. Nicméně nemůžeme se schovávat za eh, radou nebo parlamentem, ani nemůžeme se bránit nějakou výmluvou ohledně technických problémů a tak dále. Dále bych ještě chtěl zdůraznit důležitost terminologické neutrality. To znamená, neměly by být zveřejňovány informace v takových formátech, které jsou vlastně obtížně například eh, otvíratelné nebo které znevýhodňují nevidomé občany a tak dále. Takže na tyto formáty je třeba také se soustředit, aby skutečně byl přístup pro všechny. To se týká i softwaru. Děkuji. A nyní pan Sasi z finského parlamentu. E, děkuji, pane předsedo. Finský parlament má také určité pochybnosti, co se týče tohoto e, návrhu. My máme pocit, že veřejný přístup k dokumentům v dnešní době funguje v Evropské unii poměrně dobře. Od té doby, co bylo toto, tato pravidla v roce 2001 představena. A my bychom měli určitě respektovat e, plně rozsudky soudu. Pan Kašman je velmi aktivní. Myslím si, že jeho přístup je přístup správným směrem a má důležitou roli v této oblasti. Nicméně já bych chtěl položit dvě otázky. Za prvé, co se týče ten koncept dokumentu. Já jsem plně nepochopil ty obavy a to vysvětlení eh, ze strany paní komisařky Wallström. Můžete vysvětlit více podrobně, jaké problémy Eh, se vyskytují v eh, odpovědích na požadavky o zveřejnění eh, dokumentů, protože samozřejmě pokud odmítneme přístup k dokumentu, musíme poskytnout určité vysvětlení. A pokud jsou s tím současným konceptem určité Eh, problémy, tak myslím, že to rozhodně neexistuje žádný široký koncenzus konsenzus v tom smyslu, že s tímto eh, současným postupem jsou problémy. Dále, co se týče registrování dokumentů, nemůžeme to zařídit nějak tak, aby všechny dokumenty byly registrovány a to znamená, že si jak, jakýkoliv dokument můžete vyžádat a mít ho k dispozici, abychom tady skutečně registrovali všechny dokumenty. Takže můžete mi ještě jednou vysvětlit, proč tento systém podle vás nefunguje tak, jak by měl. Druhá otázka, co se týče těch dokumentů, které pocházejí od eh, členských států, které nejsou členy, aktivními členy rády. Ve vašem návrhu tedy máte zakrnuto právo VETA z jednotlivých členských států, které by mohly tedy odmítnout Eh, přístup k nějakému svému dokumentu. Nicméně neměli bychom se snažit dosáhnout spíše jednotnosti v oblasti otevřenosti a transparentnosti. To znamená, pokud nebude toto veto přijato, neznamenalo, neznamenalo by to, že budeme mít více eh, transparentnosti v rámci celé Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Další řečník bude pan Montenegro a prosím, pouze dvě minuty, protože čekáme na reakce našeho pana uh, eh, předsedy vlády, který musí odejít během deseti minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, budu stručný ale chtěl bych se vyjádřit k této diskuzi na téma transparence a transparentnost rozhodovacího procesu na úrovni EU. To je zásadní aspekt při vytváření Evropské unie a je důležitý hlavně pro evropské občany, o kterých hovoříme v posledních dnech velmi často v souvislosti s volným pohybem občanů. Já si myslím, že je to důležité pro dobře fungující demokracii a zároveň je to důležitý aspekt, který můžeme realizovat pouze tehdy, když občané budou mít přístup k dokumentům. Pouze tak může existovat demokratická legitimizace. A musí rozhodovat, eh, musí existovat také kontrola rozhodování vládních procesů. Existují určité hranice tohoto přístupu, jako například, když se to týká takových otázek jako veřejná bezpečnost, nebo když nelze uvolnit důvěrné informace, anebo když se to týká velmi citlivých osobních údajů. V Portugalsku máme systém přístupu ke správním a e, údajům existuje určitý výbor, který už se spolupracuje s portugalským e, parlamentem. Když existují žádosti ze strany občanů anebo ze stran jiných institucí, jako například, i když veřejné instituce mají určitou pochybnost o tom, zda má být určitá informace zveřejněna, tak je to probíráno v tomto výboru. 95% žádostí je však splněno, což znamená, že pouze těch zbývajících 5% se nedostane k občanům a ty podléhají určité kontrole. Myslím si tedy, že v Evropské unii bychom měli všichni používat stejná práva a pravidla. Důležité je se vyvarovat eh, konflikty mezi určitými právními úpravami navzájem, ale také konflikty mezi jednotlivými institucemi nebo určitými zprávami, ale také mezi občany, protože občané by se měli podílet na tomto rozhodovacím procesu a jen tak je možno mít lepší eh, provázání mezi občany a mezi orgány. To je přeci také naše přání. A jen tak můžeme propojit občany se státem a e Děkuji. No, a děkuji a nyní máme čas na reakce, odpovědi. Nejprve dám slovo panu Sašovi Vondrovi, místo předsedovi vlády. Děkuji. Děkuji Lučkovi Sevcikovi za tuto iniciativu. Děkuji eh, za to, že vlastně se to koná na začátku našeho předsednictví a především chci poděkovat i paní Valstremové a mm, panu Kašmanovi, že se tomuto tématu tak věnují že mm, se pokusili o skutečně seriózní analýzu problému. Já myslím, že my teď před volbami vidíme, jak toto téma přístupu k dokumentaci a téma transparentnosti je důležité, protože eh, eh, eh, vlastně je třeba zvyšovat i povědomí u lidí to, co zde zaznělo, to především byly připomínky. Některé otázky zde byly třeba kolega Turko. Ano, samozřejmě o tom můžeme mm, argumentovat. Zde máme eh, ten judikát Evropského soudního dvora a mm, zde rada se tím zabývala od července 2008 a můžeme asi přijmout nějaká opatření ano, i byl zamítnut přístup k některým právním stanoviskům kvůli citlivé povaze, ale mm, obecně rada poskytuje přístup. Děkuji za tuto eh, debatu tato, eh, z této diskuze vyvodíme eh, závěry a bude pokračovat určitě, mm, povede k, eh, k zprávě k výboru Libe a mm, měla by být přijata někdy v půlce února. Nesmíme zapomínat na to, že zde máme již určitý stávající režim přístupu, který se vztahuje na parlament, Evropský parlament, radu a Evropskou komisi a že e, tento režim e, lze charakterizovat určitými rysy, které jsou důležité. Za prvé je to existence obecného nepodmíně, nepodmíněného práva na přístup. Za druhé Máme velice širokou definici dokumentu. A za třetí, povinnost instituce přeskoumat eh, žádosti o dokumenty případ od případu na základě takzvaného harm testu, to znamená e, otestuje potenciální škodu, ke které by mohlo dojít v případě zveřejnění dokumentu. A v neposlední řadě existence právních nástrojů, opravných prostředků e, proti zamítavému rozhodnutí dané instituce. A ve světle tohoto kontextu by bylo spravedlivé si říci, že stávající nařízení 1049 je velkým politickým aky, které bychom neměli nějak ohrozit, protože je to dobré a funguje. Naším cílem by mělo být skonsolidovat tato aky a nastolit tu správnou rovnováhu. Rovnováhu mezi právem veřejnosti na přístup na straně jedné a ochranou určitých veřejných a soukromých zájmů na straně druhé. Děkuji. Děkuji i vám, Sašo, a šťastnou cestu, šťastný let a šťastné přistání. Nyní bych dal slovo místo předsedkyni komise, komise paní Valstremové. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za velice zajímavé příspěvky do diskuze. Já se vrátím k tomu, co jsem řekla na začátku a vypadá to, že vy souhlasíte s eh, naším hodnocením nařízení 1049, které fungovalo 7 let docela dobře. A to je důvod, proč jsme se rozhodli pro recast, tedy pro rekodifikaci, do které zakomponujeme určité možnosti, které nám skýtají nové technologie a i zohledníme judikaturu Evropského soudního dvora, aby to bylo všechno lépe upraveno. Tato diskuze také i reflektuje mm, to, že někdy musíme balancovat mezi eh, rozporuplnými zájmy. Na jedné straně zde je ta ambice, ambiciozní cíl pokryt maximum, protože jde o veřejnost a přístup k informacím. Takže chceme to rozšířit maximálně, chceme, aby veřejnost používala a využívala tyto informace. Myslím, že to byl pan Santini, který o tom hovořil a ptal se vlastně, co nám říkají statistiky, vlastně, jaký je zájem, zájem veřejnosti. Více než 70 žádostí o informace či dokumenty Eh, jsou z důvodu zájmu o evropské záležitosti a eh, tedy od odborníků pouze 30% je od veřejnosti, ani novináři toto právo nevyužívají. Mm, spíš ten zájem je z akademické půdy. To znamená, že tady před námi stojí ještě velká práce. A zároveň je nutné, aby vše bylo právně jasné, protože někdy není dobré um, mít velice vágní ustanovení, protože potom někdo, to nám jednou někdo řekl, tak nám může říci, eh, my eh, nedostaneme informace, ale pouze spoustu papíru. Takže je třeba, aby všichni měli jasno, na co mají právo. Čím to bude vágnější, tak tím potom Eh, bude vlastně si moci svévolně informace rozhodnout, co poskytne, jak si to vyloží. A dnes eh, vlastně je to na té instituci, aby rozhodla a řekla, no tento eh, dokument se na to nekvalifikuje a rozhoduje své volně. Což je problém. To znamená, pokud vše bude právně jasné, tak to bude lepší. To také znamená, že je to v našem společném zájmu, abychom byli otevřenější, transparentnější, což někdy ale je v rozporu s, s ochranou soukromí, s důvěrností, s důvěrným charakterem informací a i mm, to platí pro různé politické orgány, například když to budeme definovat tak, že že mm, parlamentu se bude bránit eh, mm, eh, mm, studovat určité věci, tak to bude bránění Eh, demokracii. Eh, například náš švédský, tedy švédský eh, systém, ten se považuje za velice transparentní a tam parlamenty mají přístup k těm dokumentům, které třeba ani jinak přístupné nejsou veřejnosti. I když samozřejmě jsou zde různé výjimky. A tento systém u nás funguje, proto se, jsme se chtěli zabývat definicí. Já Odmítám myšlenku, že teď eh, podle nové úpravy bude omezen ten přístup k informacím. Ne, naopak, my ho chceme otevřít, eh, rozšířit. V žádném případě nebude přístup, k, přístup redukován. Naopak, my chceme i rozšířit eh, ten okruh osob, které budou mít přístup. Nejsou to pouze občané EU dnes, když bude přístup přes počítač elektronicky, tak stejně nelze kontrolovat, odkud ten žadatel je. Proto se musíme přizpůsobit nové technologické situaci. A mm, legislativu v tomto smyslu modernizovat. Také jsem i naznačila, že zde vidím celou řadu zajímavých eh, cest, jak věci formulovat, jak formulovat náš účel, tedy, jak jsem řekla, naším cílem je širší přístup a aby to bylo právně jasně eh, vyjádřeno, formulováno. A mm, zde debata nám ukázala, že i eh, ten náš návrh obsahuje řadu dobrých věcí. Takže teď je to asi spíš otázka formulační. Někdy je to třeba jenom otázka takových slovíček jako and a or, ano, nebo někdy obě dohromady s lomítkem, někdy jedno či druhé. A <clears throat> do toho samozřejmě zapojíme Evropský parlament. Zároveň Já jsem slyšela, jaké sledujete vaše cíle, což je velký cíl i pana Kašmana, ale my nemůžeme všechno zakotvit do nařízení 1049. Eh, my musíme mít jasno, k čemu se bude toto nařízení používat. A kromě toho, <clears throat> zde bude ještě další úsilí, například rejstříky. Ano, my máme velice jasný systém registrace v rejstříku v komisi, ale v Evropském parlamentu je to jinak, či v jiných institucích také. To znamená, že ten způsob řešení není snadný a je třeba, aby to bylo eh, harmonizováno. Doufám, že k tomu jednou dojde a že budeme mm, věci eh, řídit nebo řídit rejstříky stejně což je podmíněno dohodou mezi institucemi a podobně. V některých případech, eh, když voláte po širším poli působnosti, tak eh, to neznamená tedy, že bychom, ten širší, eh, že bychom to širší pole působnosti neaplikovali ani na archivy my chceme otevřít nařízení 1049 a samozřejmě eh, mm, mm, ke všemu ještě přispěje ratifikace a účinnost Lisabonské smlouvy, což nám pomůže rozšířit pole působnosti. Eh, já myslím, že občané mají právo přístupu k dokumentům, to je důležité, ale v praxi to znamená, že a i my v komisi musíme být pragmatici. Pokud dnes to bude znamenat, že e, kvůli počtu advokátních kanceláří či e, lobbystů, kteří mohou vydělávat na tom hodně peněz, e, na tom, že budou třeba žádat komisi o informace, tak potom pro nás by to znamenalo vlastně Mm, spoustu nových pracovníků, kteří by museli tedy studovat ty spisy a říci třeba, co <clears throat> z toho spisu může být dáno k dispozici třeba v rámci nějakého probíhajícího řízení, co ne, někdy to budeme muset tedy vymazat třeba jména a podobně. Takže bude asi lepší říci ne, když probíhá nějaké vyšetřování, respektive řízení, tak eh, se nebudou dokumenty poskytovat. protože to by pro nás jinak znamenalo obrovské personální zdroje a to bychom mohli mrhat penězi daňových poplatníků. Ale konečný výsledek neznamená, že by ten přístup k dokumentu byl omezený. To ne. A vlastně i tak ten systém funguje až do posud. i my sledujeme stejný zájem, to znamená zlepšit přístup k dokumentům a e, všichni hm, neseme vlastní e, e, odpovědnost, jak, protože můžeme přispět k modernizaci nařízení, aby nevedlo hm, k soudním přím, protože máme zde celou řadu judikátů na toto téma a my nyní se snažíme toto reflektovat v nařízení, tak abychom byli v souladu s judikaturou. Děkuji za vaše příspěvky a buďte si jistí, že budeme nadále s vámi diskutovat o tom, jak zlepšovat přístup k dokumentům. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. A nyní dovolte, abych předal slovo našemu poslednímu řečníkovi, panu Michaelu Kašmenovi. Děkuji, pane předsedo. Budu po- velmi stručný. Je, bylo zajímavé poslouchat paní místopředsedkyni Valstrémovou, protože každý z nás můžeme poslouchat tu debatu a vybrat si, co uslyšíme. Ale já jsem slyšel něco jiného. Slyšel jsem, že existují obavy, že nový kom- návrh komise je krokem zpět. A někteří eh, zástupci národních delegací uvedli konkrétní obavy. A já si myslím, že skutečně existuje dobrý úmysl ze strany komise a také jsem si vědom toho, že to, co funguje teď, je eh, dobrý režim. Nicméně vím, že paní komisařka Valstrémová už se této oblasti věnuje řadu eh, let, ale já se na to dívám z pozice policisty. Pokud tedy formujeme určitý zákon, musíme se podívat také na to, jak se bude to zákon dát zneužít. A potom se musíme tedy soustředit na to, jak předejít takovému zneužití. A já vidím v té nové definici dokumentu velké nebezpečí, že bude možné ho zneužít. Protože pokud já nedokončím dokument, nebo ho dokončím a nepošlu ho příjemcům, potom to nebude dokument. A podle mě to může mít obrovský dopad eh, na zveřejňování. A jsem velmi rád, že mu ještě dojde k velmi otevřené a produktivní debatě o tomto s komisí. Jsem také velmi potěšen tím, že se snažíme vyrovnat ty jednotlivé eh, konfliktní zájmy, protože to, co jsme tu měli do roku, eh, od roku 2001 a co probíhalo před tímto schválením eh, tohoto systému, bylo dobré a na tom můžeme ještě stavět. Protože my chceme dobrou zprávu a řízení a chceme mít efektivní instituce. Pokud mi to někdo volá, tak řekněte, že zavolám později, protože nechci, aby to, ta, tento hovor byl transparentní. Nicméně, vezmeme si případ, že některé dokumenty nebudou k dispozici. To naštěstí zvrátil Evropský soudní dvůr. A dovolte, abych řekl to, že žád, my nemáme žádná privilegia, která by mohla být vyňata z principu transparentnosti, protože služba našim občanům to je určitým způsobem privilegium. A my si můžeme udělat tedy na, z, zjednodušit život tím, že uděláme všechny, zpřístupníme všechny dokumenty, že všechny dokumenty budou v rejstříku a budou mít jasná pravidla, která budou určovat, kdy nebudou případně některé dokumenty registrovány v rejstříku. Myslím, že tady můj španělský kolega řekl, že eh, musíme zajistit rovný přístup všech k informacím. Pokud byste mě teď rozsekli eh, na dvě poloviny, zjistili byste, že v mých žilách nekoluje slovo Spojené království, ale rovnost. Já si myslím, že toto je velice důležitá, důležitý princip. Eh, další otázka, jestli by měli mít novináři preferenční přístup k informacím. Já tomu nevěřím. Já se to nemyslím. Eh, někteří novináři se snažili mě o tomto přesvědčit, lobovat za toto. Eh, nicméně novináři mají často jiný způsob, jak dosáhnout svých informací. Nicméně mým zájmem je, aby všichni občané byli si rovně v přístupu k informacím. Již dva dny hovoříme o prostoru eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A hlavním eh, principem eh, spravedlnosti je odpovědnost, protože musíme ochraňovat samozřejmě naše úředníky a vlády, nicméně musíme také zajistit, aby tam byla transparentnost, protože existují některé případy samozřejmě, kdy není možné mít přístup k informacím, ale je třeba skutečně ochraňovat to právo a ten princip transparentnosti a otevřenosti ve všem, co děláme. Když mám pocit, že když mi lidé navrhují něco bláznivého, tak je to úžasné, protože vlastně já se v tu chvíli zajistím, eh, zamyslím nad tím, jestli je skutečně potřeba eh, něco takového, nebo jestli to není podmět k myšle, zamyšlení. Eh, dále, samozřejmě, co se týče Lisabonské smlouvy, o té můžeme hovořit ještě až tady bude případně schválena, ale je zajímavé, že část, velká část toho irského ne byla způsobena právě tím, že lidé měli pocit, že nejsou dostatečně informováni, že nevědí uh, o tom, co se jí zamýšlí. Ještě k tomu, co řekl finský kolega k mému pozměňovacímu návrhu, jsou skutečně konkrétní případy, kdy členské státy uh, ukládají uh, své dokumenty tak, aby eh, se zachovaly tedy práva k tomuto dokumentu a já zde poskytuji konkrétní základ, článek 296, eh, kde tady je třeba jasně stanovit pravidla pro to, kdy nebudou eh, tyto dokumenty zpřístupněny. A dovolte, abych tady ukončil parafrází na eh, konec eh, krále Líra, když tam vidíme to, to rozpad moci, to, jak každý bojuje s každým. A já musím říct, že říká se, že to špatné, co lidé učiní, je přežije. A často to, co dělají dobrého, zemře s nimi. E, ujistíme, ujistíme se tedy o to, aby to dobré, co děláme, přežilo. Děkuji. Dovolte, abych se omluvil za to, že končíme později, že tím omezujeme čas na čtvrté zasedání. Pane Depré, omlouvám se, nicméně myslím si, že tato diskuse byla velmi e, citlivá a tuto diskuzi můžeme dále analyzovat a možná připravit určité závěry eh, příští měsíc. Děkuji vám a teď předávám slovo příštímu předsedovi, panu Gerardu Deprému.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 který eh, nastal kvůli vášnivé diskuzi, která právě proběhla. Tak eh, eh, začneme s posledním blokem, který v podstatě navazuje a rozšiřuje, obohacuje diskuzi, která právě proběhla, protože kromě toho veřejného přístupu k dokumentům, tak také si klademe otázku o tom, jak zlepšit transparentnost rozhodovacích procesů uvnitř systému EU. A zde, myslím velice správně, jsme si řekli, že by bylo zajímavé si eh, Eh, zde vyslechnout zástupce různých států, kteří mají tu reputaci, to dobré jméno, eh, právě proto, že zavedly dobré postupy a procedury, eh, kterými se posilují práva občanů a transparentnost rozhodovacích procesů. Transparentnost, to je imperativ, to je nutnost nejenom v evropských institucích, ale vůbec i ve všech našich státech, pokud chceme posilovat eh, demokratickou legitimitu všech našich institucí. A tudíž je pravděpodobné, že mm, by bylo více než vhodné se inspirovat těmito procedurami. Proto v první řadě dám slovo paní ministrině Beatrice Ask, ministrině spravedlnosti švédského království. Beatrice, máte slovo. Thank you very much, honorable members of... Děkuji, vážení poslanci, dámy a pánové. Dovolte, abych na začátek řekla, že je pro mě velkou ctí, že jste mě pozvali a že si mohu, že jsem si mohla poslechnout tu zajímavou debatu. Já silně věřím tomu, že transparentnost obecně a konkrétně přístup k dokumentům jsou základními součástmi moderní demokracie, protože umožňují eh, občanům mít kontrolu nad eh, státní zprávou a to zase zvyšuje efektivitu státní zprávy a pomáhá předcházet korupci. Požádali jste mě, abych hovořila především o osvědčených postupech eh, v členských státech, v mém případě tedy Švédsku, eh, co se týče transparentnosti. Eh, právo na přístup k informacím je základním stavebním kamenem švensk, švédského právního systému a ústavy už od 18. století. já tady vyjdu z té legislativy, která se ve Švédsku právě týká té přístupu k informacím. To je zajímavé především eh, v tom smyslu, že v současné době dochází k revizi nařízení, které se týká přístupu k informacím. Švédská Eh, ústava dává občanům právo na přístup ke všem dokumentům, které jsou vytvořeny nebo které přijme jaké, jakýkoliv státní úřad. Žádný úřad z toho není vyjmut. To rozhodně neznamená, že všechny dokumenty jsou skutečně přístupné. Podle naší ústavy, eh, v naší ústavě máme tedy seznam soukromých i e, veřejných zájmů, které musí být ochraňovány. A těch se týká dále zákon o utajení, který obsahuje velmi detailní výčet, čeho se to konkrétně týká a na jakém základě může být zamítnut požadavek na zpřístupnění. Vše se tady musí posuzovat případ o případu, opakované žádosti jsou vždy znovu přeskoumány. Tedy obecně, e, abych to shrnula, máme určité pra, určitá pravidla, která se týkají všech eh, dokumentů, které se týkají všech státních úřadů a člen, eh, občané mají tady eh, právo na přístup k těmto dokumentům, pokud nejsou chráněny těmi výjimkami. Přístup k dokumentům je pro obyčejné občany poměrně jednoduchý a já velmi čast, mm, velmi zřídka, pardon, slyším jakékoliv uh, stížnosti eh, ze strany úřadů, že by tento systém byl jakýmkoliv způsobem příliš zatěžující. Eh, v současné době tedy komise navrhuje, že aby všechny dokumenty, které jsou vytvořeny radou, parlamentem a tak dále, budou zveřejněny až na výjimky. Ale základní eh, rozdíl mezi švédským systémem a Evropskou unii je v tom, že obecná pravidla, která se týkají všech eh, všech dokumentů s možnými výjimkami eh, skutečně umožňují dostatečnou transparentnost, umožní dosáhnout rovnováhy mezi přístupem k informacím a na druhé straně ochraně e, osobních údajů. My už tato, tato pravidla aplikujeme v, pravi, e, v praxi 200 let a Evropská komi- v Evropské unii tedy e, existují od roku 2001. A podle mého názoru v Evropské unii fungují dobře, proto se tady ptám sama sebe, zda je nutné toto nařízení o přístupu k dokumentům měnit tak brzy po té, co byly přijaty. Já jsem poslouchala tu debatu, kterou jsme před chvílí měli s velkým zájmem a návrh komise, to asi nebudu opakovat, v čem spočívá, ale řeknu jenom, že existují skutečně otázky, které se týkají e, i té e, toho švédského systému. Za prvé tedy, co se týče té definice kritérií pro dokument. Já jsem neslyšela o žádných praktických problémech s tím, že bychom nevěděli, co je vlastně dokument nebo ne. A nikdy jsem neslyšela o tom, že by ta definice byla příliš vágní. A co se týče toho návrhu vyloučit určité, vyjmout určité kategorie dokumentů, tak pokud vím, my už máme takové eh, výjimky pro například ty vyšetřování a proto tady mně se nezdají tyto navržené změny eh, nutné, ale nicméně to je můj názor a už jsme o tom zde hovořili. Dále si myslím, že je zde riziko, že eh, se nyní v Evropské unii dochází k tomu, že tady existuje pardon, riziko, že vlastně nezvýšíme transparentnost tímto novým návrhem, ale naopak. Uh, protože tato pravidla by byla příliš obtížně pochopitelná pro občany a já si myslím, že zde musíme být skutečně velmi eh, přesní a jasně vysvětlovat, protože tito občané právě mají tato pravidla využívat. Oni hledají eh, informace, protože za právníky, firmami a tak dále jsou právě obyčejní řadoví občané. A eh, skutečně E, za jakýmkoliv požadavkem na zveřejnění informací skutečně stojí občané. A pokud tedy e, půjdeme tím směrem, že uděláme e, krok zpět, pak si myslím, že to nebude ničemu prospěšné. Ve Švédsku se snažíme naopak být ještě otevřenější, protože ještě kromě toho nařízení o transparentnosti dále ještě pracujeme na eh, jasném jazyce, na jasném znění legislativy, protože je nutné, aby občané věděli a chápali jasně, co je řečeno v určitém zákoně a tak dále. Někdy je obtížné i jasně rozumět znění evropských předpisů, takže my ho také ve Švédsku pracujeme s jazykem a během švédského předsednictví na toto zorganizujeme velmi zajímavý seminář, protože myslím se, že máme eh, stejný cíl dát lidem více informací o tom, co se děje, aby mohli využít svého základního práva na informace. A myslím se, že musíme také zmínit samozřejmě otázku legitimity a důvěry, ale to už jsem zmiňovala na začátku. A pro politiky je zřejmé, že e, důvěra občanů je důležitá a řada lidí vidí skutečně jako Evropskou unii jako nějakou, nějaký uzavřený klub, do kterého nemají e, přístup. My všichni víme, že evropští občané mají často pocit, že je obtížné získat informace a že jsou jaksi vyloučeni e, z, z toho, co se v Evropské unii děje. Takže otázka je, jestli skutečně můžeme eh, občany jak se více začlenit do toho procesu, pokud se více neotevřeme. Tak, eh, teď tedy se vrátíme ještě k těm osvědčeným postupům, ale nemohla jsem si odpustit těchto několik obecných uh, otázek. Co se týče našich uh, osvědčených postupů, mm, tam pro nás zásadním eh, elementem je registrace, a to registrace všech dokumentů, které jsou vytvořeny nebo které obdrží nějaké, nějaký úřad. Je, dále občané mají možnost procházet tyto uh, rejstříky a mohou vyžádat uh, nějaký dokument a musí být tady důležité, eh, musí být tady eh, snadné si tyto dokumenty eh, vyhledat sami. A to je naprosto zásadní pro občany ve Švédsku. Samozřejmě máme ještě také co zlepšovat v těchto rejstřících, aby byly vedeny, vedeny správně, protože potřebujeme samozřejmě nejdříve legislativu a za druhé například semináře pro zaměstnance a tak dále. Já věřím, že ještě v blízké budoucnosti se nám podaří toto zlepšit a podle mého názoru tyto rejstříky jsou právě oblasti, kde jednotliví občané se vyhledávají, snaží se vyhledat něco, co by je mohlo znamenat, eh, pardon, zajímat. Takže, eh, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste mi poskytli prostor. Děkuji, děkuji paní ministrině. Děkuji za velice zajímavý příspěvek a já vidím hned, že to bude mít určitě dopad na Evropský parlament, především pokud jde o clear language. Zde se musíme snažit a budeme se muset snažit eh, v příštím mandátu. Já ale nebudu protahovat eh, zde E, projev a dám slovo hned e, předsedovi ústavně právního výboru finského parlamentu, mému sousedovi, panu Kimovi Sasi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Mikrofon. I'm grateful for the opportunity. Velice vám děkuji za tu možnost hovořit o transparentnosti, otevřenosti ve Finsku. Také jsem velice rád, že si organizátoři vybrali Finsko jako zástupce eh, eh, těch členských států, eh, kteří, které se snaží o největší transparentnost spolu se Švédskem. To pro nás platí. Skutečně to byla jedna z našich priorit, priorit finského předsednictví a určitě i to převezme mm, švédské předsednictví a díky nám i eh, potom eh, bylo přijato nařízení v roce 2001. Je to pro mě tedy potěšení zde hovořit o transparentnosti, otevřenosti, protože to je základní kámen eh, švédské a finské administrativy již od roku 1766, kdy byl přijat první zákon o svobodě informací. Finsko v té době bylo součástí švédského království, proto v podstatě máme stejné základy pro legislativu. Ještě musím zmínit, že to to bylo eh, za Anderse Chideniuse, který byl finským knězem a členem švédského parlamentu, který byl otcem tohoto zákona. A já si myslím, že to je dobrá inspirace a teď z něj ocituji. Eh, vzhledem k tomu, že zde existují velké výhody, které vyplývají z práva eh, využít svobodu přístupu k tiskovinám a poněvadž zde e, takováto osvěta je užitečná pro prosazování e, vývoje a šíření dovedností a řemesel a zlepšují se tím i znalosti o e, způsobech vládnutí. té tedy citace z toho starého zákona. Takže tento zákon také říká, že je třeba mít volný přístup k archivům, a získávat e, ověřené kopie dokumentů. Takže to byl ten mm, jazyk zákona z roku 1766, ale i zde byly sankce e, mm, za neposkytnutí informací. Vím, že i to e, bylo jednou praktikováno, kdy tedy to znamenalo odvolání z funkce. Spolu se Švédskem, jak jsem řekl, máme podobné systémy vycházející ze stejných mm, mm, premis otevřenost. Je to takzvaný skandinávský, respektive nordický model. Cílem je, aby jednotlivci mohli monitorovat eh, to, jak mm, veřejné orgány využívají svoji moc a jak využívají stroje, které jsou jim dány k dispozici. Tato příležitost umožňuje i občanům se volně zapojovat do eh, veřejné debaty a posiluje se tím i demokratická povaha a legitimita eh, rozhodovacích procesů a důvěra ve státní veřejnou zprávu. Ve Finsku Mm, došlo k docela hladkému eh, eh, vývoji a mm, právě k hladkému oddělení od Švédska a to bylo díky této transparentnosti. Jak jsem řekl, ve Finsku toto právo eh, je zakotveno v ústavě. Cituji z článku 12. Veškeré dokumenty jsou zveřejněny, pokud nebyla jejich, nebyl jejich veřejný charakter omezen zákonem. Toto ustanovení také zakotvuje princip otevřenosti, který vychází z prezumce, že přístup k dokumentům je hlavním pravidlem a e, utajení je výjimkou. Tudíž přístup e, e nelze omezit pouze, pokud existuje jasný, e, explicitní právní e, základ a pokud je jasný chráněný cíl stanoven. Kromě toho ústavně právní výbor parlamentu mm, zároveň i e, funguje jako ústavní soud a ten několikrát zopakoval, že e, omezení e, otevřenosti musí být interpretováno velice úz, úzkým způsobem. Třeba mm, se to týká mm, autorských práv, kdy lze tedy omezit tento, tuto otevřenost. Dále tento eh, princip eh, otevřenosti byl eh, nyní i posvěcen zákonem o otevřenosti činnosti státu, který nabyl účinnosti v roce 1999. Pole působnosti zákona je velice širo, široké. Tento zákon se vztahuje na všechny orgány veřejné státní zprávy, mm, včetně tedy samozřejmě samozpráv, také i se vztahuje na dokumenty v držení eh, soukromých eh, stran, které eh, vykonávají veřejné funkce, mm, jsou nositeli veřejné moci. Definice dokumentu je víceméně neutrální a pokrývá celou řadu různých prezentací, zpráv, které připravil nějaký orgán nebo které získal. A e, ten seznam toho, co není dokument, je velice krátký a detailní ustanovení, kdy dokument vstupuje do public domain, e, tak e, tato ustanovení zakotvují, že, to, že dokumenty se dostávají do veřejné sféry co nejdříve, v co nejranější fázi a Toto samozřejmě zahrnuje různé i formy přípravy dokumentů a podobně. Veřejné státní orgány také musí prosazovat právo přístupu, což znamená mimo jiné i e, prosazovat e, správný e, management, správnou řádnou zprávu informací a dokumentů. I konkrétně veřejné státní orgány musí informovat o, o dokumentech, které se dotýkají legislativních iniciativ iniciativ a e, dalších záležitostí e, obecného zájmu, obecného významu. Samozřejmě právo přístupu nemůže být absolutní, je třeba chránit e, důležité veřejné soukromé zájmy a proto zákon o otevřenosti činnosti státu obsahuje dost dlouhý detailní seznam omezení přístupu. Tato omezení byla sformulována eh, s tím, že se vzal do úvahy ten ústavní eh, princip otevřenosti. To znamená, utajenost, eh, důvěrnost se omezuje pouze na to, co je nezbytně nutné Eh, co se týká osobní integrity, eh, zásadně důležitých profesních ekonomických zájmů a eh, nebo mezinárodní spolupráce. Co ještě důležitější, většina těchto omezeních, těch restrikcí byla sformulována tak, že to utajení nebo důvěrnost dokumentu se řeší případ od případu podle toho, k jaké újmě by mohlo dojít v případě jejich zveřejnění. Máme zde takový test a spolu právě tento test s tímto pravidlem eh, znamená, že vše musíme interpretovat velice úzce a de facto striktní utajení se týká pouze omezeného počtu dokumentů. Dovolte, abych vám eh, eh, řekl pár konkrétních případů například, například cestovní výlohy státních úředníků a e, to je věc veřejná a to především e, cestovní výlohy a další podobné náhrady členů parlamentu, to se zveřejňuje dokonce. A dále i náklady na reprezentaci, ty jsou také veřejné, to znamená, pokud minister někoho někam pozve, tak se to zveřejní za co a kolik to stálo. Potom zde máme i jeden mm, mm, další e, případ, který se týká e, šoférů. E, to znamená, ten šofér služebního auta musí přesně uvádět, musí mít knihu jíst, která je také veřejná. Takže když třeba nějaký politik používá šoféra, tak to je veřejné. A co je ještě důležitější? My zde máme mm, návrh, eh, který se týká daní. Eh, my jsme mm, eh, například na, například e, i e, co je nutné, je, když vám finanční úřad vypočte nějakou daň, tak nejenom ten konečný výstup je veřejný, ale i e, ty různé kalkulace, dokumentaci, kterou využil ten správce daně pro výpočet dané, dané daňové povinnosti. Takže i ty přípravné materiály, dokumenty jsou k zveřejnění. A dále dotace zemědělcům, to je také věc hodně diskutovaná ve Finsku, nebo dotace podnikům. E, státní dotace, ty také jsou pod kontrolou a zveřejňují se ve Finsku. A nakonec ještě eh, bych se chtěl vyjádřit k návrhu komise trochu kriticky. Podle našeho názoru možná nejvíce alarmující je ta tendence přesunout velký počet dokumentů eh, mimo pole působnosti nařízení z roku 2001. To je tendence, kterou lze detekovat v celé řadě návrhů a vlastně e, po to nařízení bude spadat menší okruh menší okruh dokumentů, samozřejmě to bude znamenat menší administrativní e, zátěž pro instituci, ale to není dobré řešení, protože e, zde vlastně veřejnost nebude mít přístup k celé řadě dokumentů, které mohou být předmětem jejich zájmu. To eh, znamená no, okleštění jejich práva přístupu k dokumentu a což eh, samozřejmě nezvýší eh, důvěru v legislativní procesy. Dámy a pánové, závěrem bych chtěl zdůraznit eh, roli takzvané administrativní kultury, to znamená postoje administrativy, postoje institucí a úřadů, protože nestačí mi dobré zákony. A já se obávám, že návrh komise nám ukazuje, že ten obecný přístup k transparentnosti je tak na takovém vrtkavém základě, protože mm, to platí eh, pro tuto legislativu, ale já se obávám, že to platí i pro tu obecnou eh, kulturu eh, správních úředníků. Děkuji. Děkuji, děkuji panu Kimo Sasimu za toto expoze, které nám ukazuje, že skutečně jsme si dobře vybrali členy našeho panelu, protože si myslím, že alespoň ve srovnání s jinými zeměmi, třeba s mojí zemí, kterou dobře znám, tak eh, skutečně zde vy jste hodně vepředu. A nyní dám slovo eh, zde eh, řečníkům, mám jich pět řečníků na seznamu, kteří se zapsali, pokud chceme dohnat sklus, tak budu nucen E, dodržovat čas a uložím vám tři minuty pro každého řečníka maximálně tři minuty a dám slovo především e, kolegovi ze španělského senátu Katio Díaz Tejero. Máte slovo. Sempre. Come no. Come no. Eh, buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Estaba haciendo un comentario con el colega. Děkuji, já tady jsem hovořil s italským kolegovem, kolegou, takže děkuji panu Sasimu. My jsme se viděli v červnu, kdy jsme byli na zasedání eh, eh, Evropské rady a tehdy eh, to bylo zasedání výboru pro lidská práva, kdy jsme se sešli. Takže já bych zopakovala jednu základní myšlenku. Já si myslím, že ta otázka se netýká tolik Eh, toho, že my samozřejmě se snažíme být spravedliví a dělat dobro pro všechny, takže pokud bychom takový skutečně byli, jak se tváříme, tak již by za námi něco mělo zůstat a nemuseli bychom o tomto diskutovat. Je zde velký rozdíl mezi našimi slovy a mezi každodenním eh, životem našich spoluobčanů v Evropě je zde rozpor mezi našimi deklaracemi mezi eh, a každodenním životem. A to eh, se, eh, a to vychází z toho, že ten občan naráží na takovou velkou eh, proceduru, že musí běhat z jedné kanceláře do druhé, než něco získá, nakonec to nezíská. A teď jsme v roce 2009 a my se tady chováme velice proaktivně a eh, jak jsme viděli, někde to může existovat, jinde ne. Já jsem tady mm, eh, to konzultoval a ten obecný problém eh, transparentnosti, to je problém dostupnosti informací. Eh, a eh, protože samozřejmě my nechceme, aby občané museli být hrdiny a při získávání těchto informací, aby to nestalo tak obrovské Eh, úsilí, proč teď, když všechny informace lze získávat v reálném eh, čase přes internet a eh, každá lidská bytost může mít tento přístup k informacím a nemusí osobně běhat pro nějaké papíry někam. Proč? To není možné, aby každý měl přístup z domova v reálném čase a jenom eh, bych si kliknul doma na počítač a tam by všechno viděl, třeba jak to vypadá s, eh, jak, jak to vypadá například s územním plánem jeho obce, nebo jak to vypadá s nějakými smlouvami uzavřenými veřejným orgánem se soukromými podniky a podobně. E, proč tedy, když chce mít přístup k nějakým veřejným účtům, proč to ne, nemůže mít z domova, musí někam běhat. Eh, tak já mám konkrétní dotaz teď. Jak to, jak se to e, e, dělá, tedy v zemích e, našich řečníků, jak usnadňují ten přístup k dokumentům doma, aby nemuseli ty občané skutečně jak si podnikat tu celou strastiplnou proceduru. Výborně, tři minuty, přesně tři minuty. A nyní dám slovo paní, no pan Thierry Polansky? Ano, pan. Z, aha, z, mm, z Českého parlamentu. A za to, že mohu vystoupit před eh, tímto reprezentativním fórem. Projednávání předchozího bodu programu a zejména tohoto bodu programu je neseno Eh, samozřejmě v intencích pojmu transparentnost, neboli viditelnost, zviditelnění. Já se domnívám, že je dobře, že komise v roce 2006 zahájila iniciativu pro transparentnost. Eh, k vystoupení dnešního dne mě ale inspirovaly některé číselné údaje, které jsem získal eh, z podkladů. Jedná se mi o to, že v Bruselu je údajně evidováno nebo působí asi 2500 lobistických organizací, k tomu 15 000 lobbystů jako fyzických osob a z toho, že je registrována, čili pod určitým dohledem a kontrolou, přibližně jedna třetina, asi 4500 eh, subjektů. Já nepochybuji o tom, že lobismus může být i přínosný a že je přínosný, že může vnášet do legislativních a rozhodovacích procesů i odborné aspekty a reálný podklad nebo reálný pohled na aplikaci příslušné připravované nebo projednávané normy do reálného prostředí, pro které je vlastně určena. Z údajů mi ale vyplývá, že větší část lobování stále probíhá mimo podchycená registrovaná lobistická uskupení. Stotožním-li se s definicí lobbystů, ke které dospěli poslanci ve své zprávě, a to, že činnost, že je to činnost s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy orgánů Evropské unie, tak mi z ní jednoznačně vyplývá, závažnost takového jednání a podle mého názoru i možnost, aby poslanci Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů a politici ve výkonných funkcích byli vystavováni v podstatě libovolnému, nepřehlednému a netransparentnímu tlaku a prosazování až neprůhledných zájmů. A proto znáším otázku, zda by, ne, zda by se nemělo uvažovat o revizi dokumentů souvisích s lobováním směrem k povinné registraci. Domnívám se, že tím takovýmto postupem by byla stanovena jasná linie, kdy je činnost legální a přípustná a kdy je již za touto hranicí. Pro registrované subjekty by vyplynula i striktní povinnost pracovat v rámci již přijatého etického kodexu a mít například průhledné finanční a personální zázemí. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Děkuji, pane Polanský. Skutečně, vy jste se dotkl velice důležitého bodu a nyní dám slovo panu Andrešovi Galasovskému z polského parlamentu. Je vous vois. Allez-y, vous avez la parole. Dziękuję bardzo. Na początku chciałem powiedzieć, że musi być coś e, w powietrzu polarnym północnym. Chtěl bych e, na začátek říci, že na severu Evropy jak si musí být nějaký zvláštní vzduch, nebo nějaké zvláštní ovzduší, protože ty dva naše příklady osvědčených postupů právě pocházejí ze severní Evropy. A týká se to právě té transparentnosti a tak dále, takže bych skutečně chtěl na začátek poblahopřát našim kolegům, pogratulovat našich kolegům ze severu Evropy. V Polsku existuje eh, existují oficiální dokumenty, které jsou přístupné na, inform- na internetu, ale není to celá plná verze. To znamená, že pro plnou verzi musíte dále žádat na úřadě. Ale myslím si, že e, máme určitou jednu specifičnost, která se týká, týká také našeho eh, komunistického dědictví, a sice, že lidé spíš nehledají ani tolik na internetu, jako spíše se zajímají konkrétně na úřadech, například zdali nezbylo něco z evropských eh, financí a tak dále. Eh, změny se dějí, ale jsou poměrně pomalé. Nemohu říct, že to je vždycky špatné. Je pravda, že existuje poměrně velké množství informací, které jsou v Polsku k dispozici i na internetu, ale Nejsou to vždycky ty informace, které potřebují naši občané. A tak bych chtěl říci, co prohlásil náš ministr, protože existují i příklady špatných postupů, a to především v Polsku. My máme Institut pro národní eh, dědictví, národní paměť, který je zodpovědný za shromažďování archivů eh, od bývalé polské státní bezpečnostní služby a musím vám říct, že k tomuto mají přístup e, polští novináři například a často dochází k únikům informací, které byly použity novináři pro jejich účely a pokud e, někdo utrpí těmito informacemi, tímto zveřejněním, potom nemá žádný vliv na to, jak jsou tyto informace využity a Eh, jak se s nimi nakládá. Proto si myslím, že skutečně je třeba být velmi opatrní v, především v oblasti eh, těchto důvěrných informace, informací. Samozřejmě nechceme eh, vytvářet různé kategorie občanů, například ty, kteří mají větší přístup k informacím eh, a ti, kteří ne. A myslím, že by to mělo být právo všech. Děkuji, pane eh, kolego. A nyní dáme slovo panu Santinimu z italského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Je velice vhodné eh, rozšířit debatu o transparentnosti, mm, která se týkala především evropských institucí, rozšířit to i na národní úrovně, protože to je Eh, to místo, kde především občan požaduje transparentnost. To neznamená pouze úplný snadný přístup k dokumentaci, ale také i eh, účast eh, přispění tedy veřejnosti do přípravy návrhu. To znamená, aby občané a jejich organizace byly zapojeny do fáze příprav zákonu. A to může eh, eh, mít tu formu těch nátlakových skupin, které známe, které působí třeba i v Evropě, kde i eh, máme i výbor regionu, i hospodářský, ekonomický, i tedy ekosok, které působí také velice pozitivně a my v Itálii, my jsme kritizováni často z řady důvodů, ale někdy jsme i eh, jaksi v popředí, proto máme již zákon z roku 90, který byl odsouhlasen italským parlament, kde se stanoví ty základní normy o účasti občanů na tzv. administrativní činnosti. A od data účinnosti tohoto zákonu, to znamená eh, veškeré veřejné akty, Eh, vlády, parlamentu, obou komer, eh, krajů, obcí, tedy veškeré veřejné akty jsou přístupné občanům, jsou jim k dispozici až na malé, malé výjimky eh, z důvodu privacy, privátního charakteru nebo z důvodu veřejné mm, bezpečnosti, bezpečnosti státu, jinak je vše k dispozici. A zde eh, v době tedy eh, technologických nástrojů, tak eh, lze tedy mít přístup přes internet ze svého domova bez nějakých sporostředkovatelů a vlastně zde stačí tedy tedy je to přístup, který je eh, i eh, k dispozici, tedy kde eh, vlastně i veškeré ty programy, které se vysílají třeba v televizi, jsou za 30 minut již k dispozici na internetu. A vlastně tak mm, lze dobře informovat občana v reálném času, v reálném čase. To je eh, takzvaná participativní administrativa, která má eh, dva pozitivní efekty, to znamená, občan méně protestuje, je více spokojen a potom i zde je méně požadavků na eh, stát, mm, kdy by tedy občané žalovali stát z různých důvodů a podobně. Je to právo, které má náš občan, protože e, e, občan má právo na informace a když e, utrpí nějakou újmu, tak může stát žalovat, může žádat nápravu a mm, závěrem chci říci, že občan může tedy mm, participovat tak, jak se mu líbí. Je to svoboda participace a Eh, on tedy může jednat dle své úvahy vůči státu a na druhé straně zde máme soudy, které potom jsou tím garantem řádné aplikace tohoto práva na všech úrovních. Děkuji našemu kolegovi Santinimu a nyní dám slovo bohužel bez mikrofonu. Předseda bez mikrofonu. <coughs> Pane předsedo, kolegyně, bych ráda kratičce přispěla také do této debaty, která eh, se zabývá transparentností evropského legislativního procesu za Český senát eh, který věnuje pečlivou pozornost eh, všem iniciativám, které na evropské úrovni probíhají právě s cílem zlepšit kvalitu legislativy a rozhodovacího procesu. Týká se to například Better Regulation, eh, zlepšení právní úpravy nebo iniciativy pro transparentnost. Eh, Senát se seznámil také s novými ustanoveními, který, která vyplývají eh, z Lisabonské smlouvy a která se týkají posílení transparentnosti a aktivního zapojení občanů do debaty o činnosti Unie. A ráda bych vás informovala o iniciativě, která byla v nedávné minulosti představena na půdě Komise pro ústavu a parlamentní procedury v Senátu, které předsedám, a která se týkala možnosti zvýšení participace občanů na legislativním procesu e, formou tzv. hromadné připomínky, která by měla podporu alespoň 500 občanů nebo právnických osob. Otázkou ovšem je, jakou váhu těmto připomínkám přiznat. Eh, podle návrhu, který jsme diskutovali, by takovou připomínku musel předkladatel návrhu zákona projednat stejně jako připomínku každého jiného ministerstva. Eh, předkladatel návrhu by byl povinen zveřejnit všechny návrhy zákonů, vyhlášek a dalších návrhů, a to již ve fázi přípravy. Eh, pro předkládání návrhu veřejností by také měl být stanoven jasný mechanismus. Eh, bohužel tento návrh zatím nenalezl oporu mezi českými zákonodárci, ale je nutné tady spravedlivě konstatovat, že některá česká ministerstva eh, zveřejňují připravované návrhy zákonů, například eh, nedávno schválený trestní zákonník nebo v loňském roce novela zákonníku práce, ke kterému ministerstvo práce a sociálních věcí získalo téměř 10 tisíc připomínek občanů. Eh, Český senát je eh, samozřejmě vědom toho, že transparentnost a legislativního procesu se musí stát prioritou nejen na evropské úrovni, ale i v případě vnitrostátní legislativy. Děkuji. Eh, Děkuji naší kolegyni a paní Ripelové a nyní dám slovo Mauriciovi Turkovi z italského parlamentu, tedy z dolní sněmovny, z poslanecké sněmovny. Děkuji. Pane předsedo, e, zástupce rady e, Eh, nám zde eh, řekl, že eh, tyto dokumenty, které se zveřejňují, musí podrobit se tomu takzvanému harm testu, tedy testu, že se nenapáchá nějaká škoda. Ale zde já jsem citoval ten judikát Evropského soudního dvoru, kdy jednomyslně 13 soudců odsoudilo, odsoudilo radu a právní službu rady a komise eh, za to, že se nechovali transparentně. To znamená, že nechtěli vydat, poskytnout údaje týkající se právních stanovisek eh, vydaných eh, v rámci legislativního procesu. A já tehdy jsem byl poslancem a byl jsem jeden z těch, kteří se obrátil na soud, zahájil řízení. Paní ministrině, já jsem mm, velice si cenil to, co jste řekl řekla. A já vím, že vy jste jediná země, vlastně, která eh, eh, toto řeší, ale musím říct, že obecně platí, že občané mají takový pocit, že Evropská unie to je takový uzavřený klub. Eh, a možná to není jenom dojem, je to jisté. A takže já se na vás obracím, co švédské království hodlo hodlá učinit proto, aby se zveřejňovaly pozice národních delegací eh, v rámci rady, tedy v, v okamžiku, kdy rada nebyla schopna rozhodovat jednomyslně. Děkuji. Uh, merci Mauricio. Děkuji Mauricio. Tím jsem skončil se seznamem řečníků, leda, že by některý z vás ještě nepožádal o slovo a já jsem to přehlédl, vidím, že ne, vycházím tedy z hypotézy, že všichni se vyjádřili, všichni, kdo chtěli a nyní dám slovo eh, panelistům a to v opačném pořadí. Nejprve to bude pan Sasi. Eh, pan Sasi by eh, určitě si přál zareagovat na některé příspěvky a potom dám slovo paní ministrině Beatrice Ask. Thank you very much, Chairman. Well, as far as... Ano, pokud se týká poskytování informací přes internet, tam si myslím, že je velmi důležité, aby se úřady snažily poskytnout co nejvíce informací na internetu a aby to byly tyto informace co nejsnadněji přístupné. Nicméně, podle mého názoru, nemá smysl na internetu zveřejňovat všechny informace. Například se to týká uh, účty, účtů eh, všech možných Eh, dokumentů, které jaksi vznikají den za dnem, tak aby nebyl ten systém jaksi přehlcený a aby bylo snadné najít důležité informace, aby bylo jasně odliče, eh, odlišeno, že to, co je důležité, bude přístupné na internetu. Eh, nicméně někdy jsou, když má někdo pochybnost například a chce vidět nějaké konkrétní dokumenty, které se týkají konkrétního zaměstnance ministerstva například, e, potom musí mít možnost jakýkoliv i méně důležitý dokument e, najít a mít k němu přístup. E, protože pokud je, budou ty informace na internetu tak eh, komplikované, pardon, že nebude jednoduché najít ty informace, potom nedosáhneme transparentnosti. Proto je třeba, aby na internetu byly ty systémy jednoduché, tak, aby občané mohli vše najít jednoduše pod jasnými například eh, odkazy a tak dále. Je třeba tady to udělat tak snadno, jak je to možné. Co se týká lobbystů, tam já nejsem úplně odborníkem, ale myslím si, že je důležité, že existují jasná pravidla a tato pravidla nejsou eh, problémem pro komunikaci. Ale myslím si, že transparentnost v této oblasti musí být také jasně eh, definována. Vaše kontakty musí být veřejné, občané je musí znát, tak, aby všichni věděli, že tady určitý poslanec Národního parlamentu nebo europoslanec je v kontaktu s určitým člověkem, lobbystou a že tedy může být ovlivněn tímto konkrétním eh, tímto konkrétním člověkem a může to mít vliv na jeho stanovisko. Co se týče úniků informací, tak pokud znáte nějakou informaci, kterou nezná nikdo jiný, tak samozřejmě můžete tuto informaci používat jako politický nástroj. Samozřejmě transparentnost se snaží tomuto vyhnout, ale základní princip transparentnosti je, že všichni mají přístup k informacím a všichni mají stejné znalosti, jak si, že všichni mají stejné podmínky tak, aby nikdo nemohl jaksi využívat privilegia toho, že má přístup k informaci, ke které jiní přístup nemají. Takže pokud jsou eh, úniky informací, tak to ukazuje, že systém není dostatečně transparentní. A myslím si, že tak to bylo až do 90. let Evropské unii. Tam často docházelo právě k únikům informací do určitých například novin aby bylo možné vyvinout určitý tlak na politiky. A myslím si, že to není správný přístup. Je třeba mít rovnováhu mezi eh, všemi účastníky, tak aby konečný proces byl vyvážený. Co se týče pozicí národních delegací a zveřejnění těchto pozic, tak Toto je můj osobní názor, ale já bych byl poměrně opatrný v tomto smyslu. Já si pamatuju, že když jsem byl ministrem, tak jsme eh, parlament žádali o určitou flexibilitu. Když jsme viděli, že došlo k určitému stanovisku eh, v Koreperu například před eh, ještě předtím, než došlo do rady ministrů, tak je jasné, že tam ještě dojde k řadě změn například v tom stanovisku, takže je třeba mít tuto eh, flexibilitu a změnit eh, své stanovisko. Pokud toto stanovisko je hned zveřejněno, je obtížnější už být flexibilně změnit jej. Já samozřejmě chápu, že je vždycky lepší, kdy, že by bylo lepší, kdyby tyto náro, pozice národních eh, delegací byly zveřejňovány. A ve v parlamentu by to bylo známo a je důležité, aby v každé zemi eh, byla, existovala debata o všech tématech, aby existovaly různé názory na každé téma a aby parlament eh, z této debaty určitě, určitým způsobem jaksi zahrnul tato různá stanoviska do svého názoru. Nicméně pokud se tohoto procesu účastní 27 členských států, je třeba se zachovat určitou flexibilitu a proto osobně si myslím, že není rozumné zveřejňovat tato stanoviska eh, předtím, než dojdou do Rady ministrů, ale potom samozřejmě ano. Tak, abychom věděli, jak jsme začali, jak se to stanovisko vyvíjelo a to samozřejmě smysl má aby si každý mohl udělat obrázek o tom politickém procesu, o tom, co která konkrétní země eh, udělala, jak se to její stanovisko, jak si eh, vyvíjelo a tak dále. Takže samozřejmě občané musí mít právo se dozvědět eh, něco o tomto stanovisku. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní ministrině Švédského království paní Beatrice Ask. Děkuji. Eh, nebudu opakovat všechno to, eh, eh, v čem se shodnu se svým kolegou, protože v řadě případů mám stejný názor. Co se týká otázky našeho španělského kolegy ohledně využití internetu ve Švédsku, tak tam mohu říct, že stejně jako ve většině zemí, my eh, využíváme internet k tomu, abychom zveřejnili co největší množství informací, nicméně na druhou stranu to jsou eh, vyčerpávající informace, protože eh, každá instituce si jak se rozhoduje o tom, které informace jsou tam zveřejněny, což samozřejmě neřeší ten problém přístupnosti informací. My máme několik projektů v oblasti zveřejňování informací a dokumentů, a výsledky těchto projektů ještě tady nejsou hotové. Samozřejmě můžeme dát, přístup eh, našim občanům k dokumentům, například prostřednictvím e-mailu a tak dále. Nicméně problémem je, že řada um, dokumentů neexistuje v elektronické formě a proto internet nemůžeme a tu elektronickou cestu nemůžeme využívat plně. A, takže by bylo skutečně lepší mít určitý rejstřík na internetu, aby občané měli představu o tom, co mohou konkrétně najít, aby měli představu o tom, jaké informace jsou k dispozici a potom si je mohli vyžádat. Ale nicméně nad, v tomto samozřejmě ještě můžeme dále pracovat. Dále polský řečník hovořil o lobbystech a o problémech, kterými, které, které s nimi souvisejí v Evropské unii. Samozřejmě tím se musíme zabývat, ale na druhou stranu transparentnost je jedna věc, tam hovoříme o právech eh, občanů na informace, ale problém s lobbysty spočívá v tom, že to je něco jiného. Tam eh, musíme používat trošku jiné nástroje, protože nemůžeme zastavit eh, lobbysty, kteří mají příliš velký vliv na politiky tím, že odepřeme přístup k informacím i obyčejným občanům. Co se týče úniku informací, tam mám stejný názor jak můj finský kolega. A ještě Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že eh, během našeho švédského předsednictví eh, se budeme také věnovat tématu zveřejňování informací a řekla bych, že kromě těch problémů, které už máme, protože eh, je pravda, že politici mají tendenci se vyjadřovat svobodněji, pokud mají jistotu, že jejich projev nebude zveřejněn druhý den v médiích. Takže toto může být svým způsobem problém, ta pozice médií. Nicméně se budeme snažit vypravit, připravit program eh, dlouhodobý program, který se tímto bude eh, zabývat i otázkami transparentnosti, otevřenosti a clear language, jasného jazyka. Nyní my čekáme na stanovisko výboru v květnu a během švédského předsednictví budeme s tímto programem dále pokračovat a já se tím také budu dále zabývat. Nicméně si myslím, že okamžitým naším úkolem je spolupracovat s komisí a e, v oblasti té zprávy o transparentnosti, kterou komise vypracovala, protože si myslím, že součástí naší diskuze a jasný závěr z ní je, že bychom skutečně mohli dosáhnout lepších výsledků. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. A nyní podle plánu dám slovo e, e, panu Nik- Nikiforosovi Diamanturosovi, který je evropským ombudsmanem a který já myslím, že je v té nejlepší pozici, aby nám sdělil jeho pohled, protože on často je příjemcem těch frustrací evropských občanů, které pociťují vůči evropským politikům. A bude se zabývat následující otázkou, ne? jakým způsobem instituce EU mohou se inspirovat těmi nejlepšími postupy mm, členských států právě v oblasti transparentnosti a good governance, spra- řádné zprávy věcí veřejných a vlastně tím naváže na předchozí řečníky. Máte slovo pane ombudsmane. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že dnes zde mohu k vám hovořit a samozřejmě pokusím se vyhnout se té problematice frustrací a spíše se zaměřit na transparentnost a good governance. Budu hovořit anglicky, protože jsem si všechno připravil anglicky. Uh, Mr. President, I go... Uh, ještě než Eh, přejdu k těm poznámkám, které jsem si eh, připravil. Dovolte, pane předsedo, abych ještě eh, řekl dvě obecné věci. Dovolte, abych nejdříve poděkoval paní Ask a paní, panu Sasimu za jejich informace k tomuto tématu a také všem ostatním řečníkům protože jejich eh, vystoupení mě jako ombudsmanovi poskytuje ještě další podklady pro moji další práci v oblasti transparentnosti, protože právě tato práce je velmi důležitá nejenom pro veřejného obchránce práv, ale také pro Evropskou unii. A dovolte, abych v tomto kontextu ještě řekl, že samozřejmě transparentnost, důvěra, legitimita a odpovědnost i eh, jasný jazyk, jasné formulace předpisů. Všechny tyto aspekty samozřejmě eh, nejsou eh, cílem sami o sobě. Jsou to jenom prostředky k dosažení určitého cíle. Protože stále ta otázka, otázka zůstává, jak můžeme přiblížit Unii občanům. Uh, jak můžeme eh, způsobit, aby občané důvěřovali více Evropské unii. O to se všichni snažíme a eh, o tom se také zmíní mé poznámky. Dovolte, abych také eh, chtěl přivítat panu Turkovi, pana Turka, pardon, protože díky němu došlo k tomu důležitému rozsudku Evropského soudního dvora, který odve, otevřel nové možnosti pro Evropskou unii a e, i pro Evropského veřejného ochránce práv. Pane předsedo, vážení poslanci národních parlamentů i Evropského parlamentu, dámy a pánové, dovolte, abych vám všem poděkoval za to, že jste mě pozvali na toto společnou schůzi a že jste mě požádali, abych promluvil k tématu, jakou inspiraci mohou čerpat eh, Evropské unie z pravidel pro transparentnost a lepší eh, řízení. Tato pravidla eh, jako jejich základ mají větší splnomocnění občanů. Také tam patří lepší přístup občanů k dokumentům. Právě transparentnost umožňuje občanům možnost kontrolovat aktivity veřejných úřadů, hodnotit jejich eh, činnost a potom je také pohnat k zodpovědnosti. Umožňuje jim také lépe využít jejich občas, eh, ostatní politická práva, jako například eh, právo na tedy svobodu slova. A proto, co se týče těch osvědčených postupů, dovolte, abych se nejdříve vysvětl, vyjádřil k legislativnímu procesu. Podle mého názoru, pokud vím, vš- legislativní proces by měl být ve všech členských státech naprosto transparentní. Bohužel to ještě není v na úrovni Evropské unie. Já jsem v říjnu 2005 navrhl, že by se Evropská unie eh, zveřejňovala Eh, všechny svá, všechna svá rozhodnutí a v dubnu 2006 Evropský parlament toto moje doporučení podpořil. Nicméně eh, Evropská komise stále ještě se jim plně neřídí. Národní pravidla pro transparentnost se většinou eh, soustředí na to, co předchází k legislativnímu procesu, nikoli tomu, co následuje. Na evropské úrovni jsme se snažili uh, zlepšit uh, situace v oblasti vytváření politik a lobování a také zlepšit situaci poté, co uh, legislativní proces dojde ke svému konci. A to se týká také legislativních návrhů a hodnocení v rámci uh, komise pro vyhodnocování dopadů. Evropská komise také zavedla systém pro registraci lobbystů, což je samozřejmě veliký krok vpřed v oblasti transparentnosti, i když je tam ještě další prostor pro zlepšování. Samozřejmě transparentnost lobování na evropské úrovni je mnohem vyšší než v řadě členských států. Toto transparentní, eh, Nařízení 1049 z roku 2001 se také týká administrativní práce evropských institucí v oblasti uplatňování eh, a vymáhání evropského práva. To je velmi důležité, protože Evropská unie se nepřiblíží občanům pouze tím, že bude přijímat dobré politiky a dobré zákony, protože pokud tyto politiky a zákony nebudou uplatňovány a správně vymáhány, potom nemohou mít žádné dobré výsledky. Transparentnost v administrativním procesu je proto stejně důležitá jako legislativní transparentnost. A uplatňování těchto zákonů a politik se netýká jenom evropských institucí. Naopak, je to především zodpovědnost jednotlivých členských států. Občané, kteří chtějí zjistit, jak evropské zákony jsou uplatňovány a vymáhány v rámci Evropské unie, se musí tedy probít, jak se prokousat kousat eh, nejméně 28 různými eh, předpisy. Není to jenom to nařízení 1049, ale také těch 27 národních právních rámců v této oblasti. V některých členských státech existuje také trans, existují pravidla pro transparentnost na místní úrovni, na úrovni krajů, což ještě zneprůhledňuje ten celý systém. A proto by pro občany, kteří chtějí proskoumat efektivitu eh, evropských politik a zákonů, toto mohlo být skutečným problémem. Na druhou stranu ta různorodost evropských eh, předpisů může zvyšovat eh, přístup evropských občanů k informacím. Nicméně evropské instituce nemají žádné fórum, ve kterém by mohly zveřejňovat informace a dělit se o informace, které se týkají zveřejňování e, informací. Moji kolegové na národních úrovních jednotliví ombudsmani mi pomohli nedávno zpracovat zprávu, která se týká ve, přístupu veřejnosti k informacích, e, které jsou v, uváděny v databázích. Toto je velmi důležitá oblast vzhledem k tomu, že obrovské množství informací je právě eh, uchováváno v databázích. Tato zpráva je nyní veřejně přístupná eh, v rámci dokumentů, které byly k dispozici pro toto společné zasedání a já věřím, že by mohla být velmi užitečná eh, pro stanovování identifikace dobrých postupů v rámci členských států a také mezi členskými státy. Minulý rok Evropský parlament aktualizoval můj statut, jako statut Evropského ochránce práv, abych tady mohl spolupracovat nejenom s národními ombudsmany, ale také s jinými orgány členských států, které se zabývají ochranou základních práv. Kdyby to bylo Eh, kdyby to pomohlo našemu cíli, tak bych ještě byl ochoten dělat daleko víc v rámci výměny informací v oblasti eh, zveřejňování a svobodného přístupu k informacím a abych spolupracoval s eh, orgány jednotlivých členských států této oblasti. Bohužel musím také říci, že Evropská unie bývá občany vnímána jako vzdálená, E, příliš tajemná instituce, proto naším hlavním cílem je tady, aby existovala pravidla na evropské úrovni i národní úrovni, která e, poskytnou občanům co nejširší přístup e, k informacím, aby tato pravidla byla známa občanům a aby je občané také aktivně využívali. Jediní občané, kteří mají zájem na přísnějším přístupu k informacím. Jsou ti, kteří věří, že Evropská unie se lépe dohodne, jak si pokud eh, nebude eh, předmětem eh, zájmu občanů a pokud nebudou informováni občané o tom, co se zde děje. Abychom vytvořili transparentnější Evropu, je důležité, aby jakékoliv změny tohoto nařízení 1049 byly krokem vpřed a nikoli krokem zpět v oblasti transparentnosti. Myslím si, že je také nutné nyní se začít systematičtěji zabývat otázkou přístupu k informacím na úrovni jednotlivých členských států, co se týče eh, informací o Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Děkuji pane Rosovi. Děkuji za tyto informace a vlastně i za tento váš závěr protože to je něco, co určitě zde všichni by podepsali. Také i bych chtěla poděkovat eh, paní ministrině Švédského království a panu Kimovi Sasovi. A teď bych chtěl požádat eh, naše dva spolupředsedající, aby se dostavili sem na podium a aby uzavřeli. Připomínám, eh, že, a to připomínám všem členům národních delegací, že dnes odpoledne, pokud budou mít čas a zájem, tak výbor Libe, který se sejde v 15 hodin, tak si vyslechne pane Žira Kekofa, který je evropským koordinátorem boje proti terorismu. Takže ty z vás, které to zajímá, mm, zajímají ho analýzy evropské analýzy a opatření, která se plánují a jaké e, zde nám hrozí hrozby, se kterými třeba bojovat, tak ty všechny vítám v 15 hodin na zasedání výboru LIBE. A dále musím uvést, že e, press point, který má nastat hned po schůzi, tak ten se bude konat zde, uvnitř tohoto sálu a ti, kteří mají zájem se zúčastnit, tak mohou zde zůstat. A nyní, poněvadž nastal okamžik závěru a já jsem měl tu čest e, také spolu předsedat této schůzi za Evropský parlament, tak bych dal slovo dalším dvou spolupředsedajícím, aby Eh, nám řekli, jaké závěry vyvozují z této výměny názoru, které jsme si vyslechli během obou bloků. A samozřejmě i eh, zde eh, podle pravidel, která respektujeme, tak nejprve dám slovo ženě paní Gabriele Kalápkové. Paní spolupředsedající, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za váš úvod a Eh, za vaše slovo, které jste mi udělil. Eh, já bych chtěla především poděkovat eh, za tu diskuzi, která tady jak včera, tak dnes proběhla. Těch problémů a témat, která jsme měli nastolena, byla celá řada. Neumím, neumím říct, které bylo důležitější. Myslím si, že důležitá byla naprosto všechna a nedokázala bych jedno nad druhým Eh, upřednostnit. Ale tak, jak jsem měla možnost tu diskuzi a debatu sledovat, eh, já si dovolím takové malé zhodnocení, zejména toho včerejšího dne, eh, tak si dovolím, troufám si říci, že nejpalčivějším problémem, který nám leží v tuto chvíli na srdci, je implementace a následné dodržování směrnice 38 z roku 2000 E, čtyři. Ty příspěvky, které tady zazněly, jasně deklarovaly, že každý, každý z národních parlamentů má nějaký, nějakou potíž právě s touto směrnicí. A já bych chtěla strašně moc poděkovat všem řečníkům za to, že z jejich příspěvků čišela touha a snaha eh, toto téma dál intenzivněji diskutovat a docílit tak eh, vzájemného konsenzu v co nejkratší době, protože všichni si asi uvědomujeme, že to by byl asi ten největší eh, přínos, který očekáváme. A já pevně věřím, že tohoto cíle dosáhneme tak, aby Evropská unie mohla fungovat podle pravidel, která, která jsou nastolena. Eh, děkuji vám za vaši pozornost eh, v, v, v obou uplynulých dnech a těším se eh, na další setkání, kdy budeme mít příležitost dále diskutovat další závažná témata a přeji vám šťastný návrat do vašich domovů. Děkuji. Eh, děkuji a nyní dám slovo druhému spolupředsedajícímu panu Sevcigovi. Předsedo, děkuji za udělené slovo a dovolte mi, abych eh, nejdříve připojil krátký komentář k proběhlé diskuze ve třetím panelu. Eh, ukázali diskutující na úzká místa, kterými se projednávání revize Eh, zlepšení transparentnosti k přístupu eh, veřejnosti k informacím ze všech evropských institucí, s kterými se tyto úzká místa potýkají. Eh, padla zde otázka eventuálního sankcionování neposkytnutí informací. Jistě by stalo za úvahu také sankcionování zneužití některých informací Padl zde námět, zdali novináři nemějí mít lepší přístup k informacím. E, reakce byla, že v žádném případě, osobně se také domnívám, že zvýhodnění jakékoliv skupiny e, by vedlo spíše k obchodováním s těmito informacemi a to by určitě nebylo žádoucí. E, z vystoupení paní komisařky naprosto přesvědčivě byla vidět snaha o zlepšení transparentnosti. To, že Eh, poslední revize eh, nařízení eh, tak zcela nevyznívá zejména v oblasti definování dokumentu a že mnozí mají problém s neposkytováním informací těch průběžných, nikoli v těch začátečních ani konečných aktů, ale těch průběžných informací, tak jak legislativní proces probíhá, je vidět, že revize Eh, pravděpodobně nejde tím nejlepším směrem. Eh, co je pro nás ale velice potěšující, je to, eh, že současná, současné nařízení hodnotí většina vystupujících jako kvalitní nařízení, které, je, je použitelné i v dnešní době. Velmi mě potěšila snaha našeho vicepremiéra Eh, aby do poloviny února zhodnotil probíhající diskuzi a připomínky národních parlamentů a eh, jednáním s komisí eh, jsme došli k nějakému závěru. Je mi jistě známo a vám také, že této komisi nezbývá mnoho času, aby, aby eventuálně revizi vykonala, ale Eh, na druhou stranu nebylo by asi vhodné eh, uspěchat eh, a způsobit spíše problémy veřejnosti, stížit její přístup k informacím Úplně na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval panu předsedovi Žiradu Depré a kolegům z Libe výboru za to, že akceptovali náš návrh uspořádání eh, této, tohoto eh, výborového setkání. Eh, osobně jsem velice potěšen vaší účastí a vašimi připomínkami a Pevně věřím, že právě takováto setkávání na parlamentní úrovni, kooperace mezi národními parlamenty a Evropským parlament je tím nejlepším příkladem eh, toho nejzákladnějšího a to je snižování demokratického deficitu při tvorbě práva v Evropské unii. Ještě jednou moc děkuji a přeji vám šťastnou cestu do vašich domovů. Eh, merci à monsieur Zevsik. Děkuji panu Sefcigovi. A já dovolte, abych řekl pár slov závěrem. Nejprve bych chtěl poděkovat našim kolegům z České republiky, za spoluuspořádání a za to, že se podělili, e, že se podíleli na úspěchu e, tohoto společného zasedání mezi Evropským parlamentem a národních parlamentů a chtěl bych poděkovat vám všem e, ze všech parlamentů, ze všech komor. Děkuji za mm, velice podnětné návrhy a připomínky a dovolte i mě, abych přednesl jeden závěr. Já myslím, že s tím budou všichni souhlasit. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že by eh, bylo absurdní a nerozumné eh, se eh, snažit tvořit Evropu, která by byla v opozici e, proti členským státům, protože to jsou členské státy, které vytváří Evropu. To by bylo absurdní, aby Evropský parlament si myslel, že může přijímat nějakou legislativu e, e, v rozporu s tím, co chtějí národní zákonodárci. To nejde. A proto bych rád, aby e, e, chom si uvědomili, že takováto setkání jsou proto e, důležitá pro nás, protože nás e, zajímají názory národních parlamentů, ale my skutečně apelujeme na tu spolupráci s národními parlamenty, protože potřebujeme e, znát jejich názory, protože my přijímáme legislativu, která je potom platná ve všech členských státech, tak my to chceme dělat dobře a mm, nechceme potom e, e, přijímat něco, s čím by nesouhlasili národní parlamenty a museli by to pak transponovat. A chceme, abychom více spolupracovali i v okamžiku transponování, protože pokud legislativní akty Evropské unie nejsou správně transponovány v členských státech, no tak zde nebude existovat e, jednota legislativní jednota, vzniknou velké problémy i s důvěryhodností u evropských občanů a veřejného mínění. Já tedy zde skutečně eh, jsem chtěl eh, vyjádřit tato pochvalná slova na adresu naší spolupráce. Evropští občané mají pořád ještě takový pocit, že e, e, evropské instituce e, se nechovají otevřeně a já bych chtěl jenom říci, že my naopak se snažíme právě o tu maximální transparentnost a právě i díky tomuto nařízení jsme takovým vzorem pro ty správné nejlepší postupy, které snad poté se rozšíří i jinam děkuji a tím uzavírám naše jednání a ještě jednou děkuji všem za aktivní účast a uvidíme se brzy.